Dear colleagues, would you please, dear... Vážení kolegové, posaďte se prosím, abychom mohli zahájit naše jednání. Dear colleagues, Vážení kolegové, Posaďte se, prosím, abychom mohli zahájit naši schůzi. Dobré odpoledne. Předtím, než přijmeme návrh pořadu jednání, tak bych vás rád informoval, že před sebou nemáte kolegyni, protože máme problémy v oblasti dopravě, takže doufám, že že dokumenty, pardon, dokumenty dorazí co možná nejdříve. Dovolte mi, abychom tedy přijali pořad jednání. Pokud nemáte žádné námitky, návrhy na změnu pořadu jednání, tak je program přijat. Souhlasíte? Rád bych vás informoval, že máme k dispozici tlumočení v 16 jazycích. Bohužel nemáme tlumočení do dánštiny, slovinštiny, estonštiny a dalších několika jazyků. Číslo dvě ehm, je schválení zápisu eh, ze schůze, které se konaly 14. ledna 2010 a 25. ledna 2010. Zápis bude považován za přijatý, pokud během schůze nikdo nenese žádné námitky. Bod číslo 3 bude probírat paní Hybnerová o něco později a nyní se dostáváme k bodu číslo 4. To jsou obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a fondu soudržnosti, pokud jde o zjednodušení určitých požadavků a o určitá ustanovení týkající se finančního řízení. K tomuto bodu bych rád dal slovo nejdříve panu zpravodajovi, panu Evgenimu Kirilovi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, jsem velice rád, že otázka sporu nebo konfliktu kompetencí se není vyřešila a náš výbor je kompetentním výborem pro řešení této otázky. Co se týče rozpočtu pro rozpočet a zaměstnanost, tak ti připraví stanovisko k tomuto dokumentu. Tím pádem máme možnost probrat návrh zprávy, která se týká zjednodušení určitých požadavků a postupů. Máme pozměňovací návrhy, které pozměňují návrh eh, dokumentu komise což bylo oficiálně naneseno 18. ledna v letošním roce. Pozměňovací návrhy berou v úvahu veškeré poznámky, které zazněly v Radě v loňském roce a návrh zprávy byl již předložen výboru REGI v rámci druhého pracovního dokumentu v této oblasti a to jsme probírali na našem posledním zasedání v lednu. I když toto téma bylo na pořadu jednání od září, tak bych rád pohovořil o hlavních pozměňovacích návrzích, které byly jednak v návrhu komise. Čili to nejsou mé pozměňovací návrhy, jedná se pozměňovací návrhy komise a rady. Co se týče stanoviska komise, tak tyto návrhy můžeme rozdělit do dvou skupin. Jednak se to týká pravidel finančního řízení pro sociální fond a kofinancované programy a druhá modifikace se týká zjednodušení implementačních programů v případě využívání fondu. Co se týče návrhu zprávy, tak e, zde reaguji na obě skupiny pozměňovacích návrhů. Nicméně výraznější jsou pozměňovací návrhy, které se týkají pravidel finančního řízení. Jak víte, návrh regionální komise e, byl, aby členské státy měly možnost získat 100% proplacení, ehm, co se týče pladeb e, ze sociálního fondu pro rok 2010. Navzdory tomu, že Článek 77 má platit po omezenou dobu a dále spolufinancování je povinností v rámci celého programovacího řízení. Tento návrh byl kritizován členskými státy, protože porušuje zásadní eh, pravidla financování v rámci společenství, bude také velice nákladný. Jak víte, také jsme to kritizovali na našem zasedání. Já souhlasím s touto kritikou, eh, podporuji alternativní návrh, měli bychom pozměnit článek 82 a 93 a tím nahradit eh, návrhy na změnu článku 77. Co se týče článku 82, členské státy, eh, které byly ovlivněny krizí, v roce 2010 eh, by získaly zálohy 2% z kohezního fondu a 4% z Evropského sociálního fondu. Definovat, které státy mají právo na zvýšené zálohy, je zapotřebí používat ekonomický indikátor, který bude brát v úvahu dopad ekonomické krize na finanční situaci v daném členském státu. Pozměňovací návrh eh, článku 93 umožňuje eh, flexibilnější ehm, uplatňování eh, finančních pravidel. Co se týče těchto závazků, tak bychom je rozdělili do šesti částí a jedna šestina by byla předána krokům Eh, závazkům pro rozpočet pro 2008 až 2013. Tím vznikne rovnoměrné rozdělení, co se týče finančního, finanční zátěže a členským státům tak pomůžeme, aby nepřišli o fondy za rok 2007. Myslím si, že to je velice dobrý návrh, velice užitečný pro členské státy, protože, jak víte, všechny členské státy byly velice opožděné v roce 2007, tím mám na mysli, že získali schválení pro operační programy velice pozdě a jako zpravodaj jsem několikrát opakoval svoji podporu na posměvací návrhy, kdy komise prosazuje zjednodušení pravidel, co se týče strukturálních fondů a jejich implementace. Pouze několik malých změn původního textu, to je uvedeno v mém návrhu zprávy. Velice stručně, návrh zjednodušení v podstatě vychází z obecných eh, pravidel. Jednak je tady uvedení eh, Prahu 50 milionů euro pro tyto projekty a také tady možnost spolufinancování u velkých projektů, které mají dopad na celou Evropskou unii, i když různé operační programy budou v takovémto projektu zapojeny. Tím se vyhneme umělému rozdělení u některých projektů a budeme mít lepší konsenzus a budeme mít lepší řízení těchto projektů. Pochopitelně také budeme mít lepší časové řízení. Co se týče velkých projektů, tak v tuto chvíli členské státy podávají návrhy komisi a nebude se to počítat od um, chvíle nebo momentu schválení tohoto projektu. Opět tím ušetříme čas. Další eh, jsme navrhli další zjednodušená pravidla, co se týče výdajů na energetickou účinnost a využití obnovitelných zdrojů energie. Měli bychom vytvořit nástroj pro tyto aktivity, to je eh, navrženo v článku 44, a také manažerské poplatky Eh, které jsou mezi eh, výdaji. To je článek 78 a také článek 7. A to se přímo pojí eh, s bývalými modifikacemi, které byly provedeny v roce 2008 a 2009. Všechny články jsou retroaktivní a platí tedy i pro rok 2009. Abychom dále pomohli přijetí operačních programů, které by reagovaly Eh, na stávající ekonomickou krizi, členské státy by měly poskytnout analýzu, která bude odůvodňovat eh, analýzu eh, těchto programových projektů, to je článek 48. Co se týče operačních programů, tak tady už nemůžeme provádět revizi, hlavně v případě nové kategorie videu, což je článek 56. Dále povinnost kratší doby, co se týče projektů, které přinášejí zisk. To bude podle článku 55 ovlivněno na kratší časové období. Co se týče finanční zátěže, ta musí být uvedena ve výroční zprávě, implementaci operačních programů eh, musíme také podle článku 67 dávat eh, Eh, informace o částkách, které jsou vydány na projekt. Čili to jsou pravidla, která se týkají hlavně infrastruktury nebo produktivních eh, investicí a ne nemateriálních eh, investicí. Co se týče operace a provozování sociálního fondu, tady máme pravidla státní pomoce, zde eh, ponecháváme pouze ty podmínky, které jsou stanoveny přímo ve státních dotacích. Z tohoto opatření jsem to vyčlenil, tak je to v článku 57. Co se týče eh, přijatelných záruk v rámci těchto projektů, tak musíme zjednodušit vyplácení záloh příjemcům a snížit finanční rizika, která jsou propojená s těmito platbami. Nyní bylo jasné, že tyto um, odůvodnitelné záruky přicházejí nejen od bank, ale také poskytují veřejné subjekty, někdy i státy, to je také uvedeno v článku 78. Členské státy jsou pozbuzeny, aby používali více projektů hlavně se musí řešit eh, nesrovnalosti, které jsou detekovány samotnými státy. Opravené částky mohou být využity ve stávajícím projektu, protože jinak došlo k jejich ztrátě. To je uvedeno v článku 88. Já si myslím, že to je také velice stimulující pozměňovací návrh, který vzešel ze všech členských států, to znamená, členské státy by měly být aktivněji zapojeny do oblasti kontroly. Takže stručně, to jsou navržené pozměvací návrhy a já bych vás požádal, abyste je podpořili. Je to poslední změna obecných pravidel pro programovací období. Opět bychom se měli vyhnout další změně v případě příjemců a Eh, řídících orgánů, protože to jim stěžuje jejich eh, fungování. Chtěl bych také říci, že komise velice pečlivě naslouchala praktikám a koncenzu členských států, čili vyslechla si všechny aktéry a myslím si, že nám předložili velice užitečný materiál. Možná to neobsahuje všechno, nicméně dohodli jsme se, já si myslím, že i nový komisář, bavili jsme se o tom konkrétně, že to bude takový kontinuální proces, takže budoucí iniciativy našeho výboru budou také velice oceňovány. Můžeme mít eh, tuto zprávu jako takový příklad, eh, že je vlastně velice těžké měnit eh, pravidla, čili zjednodušení pro nás musí být takovým dobrým příkladem, musíme říct v úvahu pravidla, hlavně co se týče pravidel pro roce 2013 a musíme také přizvat partnery. V tuto chvíli ta pravidla jsou nesmírně složitá, takže máme určité obtíže. Takže předtím, než skončím, tak bychom neměli zapomínat také na to, co je účelem těchto pozměňovacích návrhů. Na což jsme možná pozapomněli během změn procesních pravidel, takže bych chtěl zdůraznit, že to není chyba parlamentu nebo našeho výboru. Původním účelem a nyní stávajícím účelem je, abychom pomohli členským státům, aby maximálně vytěžili z politiky soudržnosti v tuto kritickou chvíli, v tento kritický čas, kdy chceme řešit problémy a dopady finanční krize. Pokud tak neučiníme co možná nejrychleji, možná bude pozdě. Dodatečné změny a druhé čtení zcela jistě by znamenalo eh, opět pozdržení tohoto procesu a to by znamenalo, že implementace eh, by proběhla až po průběhu krize, čili bych vás požádala, abychom velice spěšně vyřešili tuto zprávu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Krylové, za vaši prezentaci a chtěl bych nyní otevřít eh, rozpravu. Dám slovo kolegyni Okoniau. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu Kirilovi za jeho velmi konstruktivní práci. Já jsem měla již několikrát příležitost vyložit vám pozici EPP a proto budu nyní stručná ve vztahu k tomuto, k této změně nařízení z roku 2006. Ještě před eh, několika dny jsem byla v kontaktu s eh, autory projektu a eh, příjemci pladeb v mém regionu a oni mi říkali, jak velmi netrpělivě čekají na přijetí těchto opatření, například ve vztahu k ekologickým projektům a limitům, finančním limitům. To je samozřejmě vhodné zjednodušení e, a proto musíme začít nyní konat. Ve Francii se říká, že je nutno skutečně postupovat rychle ku předu a proto je nutno návrh pana Kirilova podpořit a nevést zde debatu, která vyústí v mrtvé uličce. Takže je skutečně na místě pana Krylova podpořit. Tato opatření musí být prováděna tak, aby byly ty rezervy z roku 2007 uvolněny a je nutno pomoci těm státům, které jsou krizí postiženy nejvíce. Další je paní Schroeder, prosím. Děkuji. Já se domnívám, že je velmi důležité, že konečně máme zde před sebou zprávu. Mohlo se to spíš před půl rokem, ale konečně se to teda podařilo. Já mám za to, že zpravodaj v podstatě se držel e, e, linie rady ve své zprávě. My k těmto jednotlivým bodům předložíme několik pozměňovacích návrhů jejichž obsah je zpravodaj znám již, myslím, čtvrt roku. Začátkem listopadu jsme mu je zaslali v naději, že teda zpracuje zprávu a tyto pozměňovací návrhy do ní zapracuje, což částečně neučinil a proto příslušné pozměňovací návrhy předložíme. Cílem těchto pozměňovacích návrhů je, aby eh, učiněné investice byly udržitelné. Není možné, aby Evropská unie pouze uvolňovala finanční prostředky a nesledovala, co nebo jak se s nimi naloží. Jde o to, aby byly úspěšné v regionu, aby byly udržitelné a aby byly v souladu s ostatními cíli Evropské unie, zejména s cílem udržitelné, udržitelného rozvoje a rozvoje, který je v souladu s bojem proti klimatickým změnám. Pan Kirilov toto již eh, dlouho eh, věděl a doufala jsem, že to takto eh, zapracuje do zprávy. Pokud, mm, jelikož to neudělal, předložíme zmíněné pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji, paní Schröder. A nyní další řečník. Děkuji, pane předsedo. Já tomuto přístupu nemohu vyslovit souhlas, protože se domnívám, že Evropské unii eh, platí, eh, že je nutno nejenom řešit krizi, ale i různé další jevy. Ale to je jiná věc. Dnes bych se chtěl omezit na následující konstatování. Pokud jsem to pochopil správně, tak zde existuje pozměňovací návrh k článku 57. Tady eh, se jedná o postup financování investic a také vytvořených pracovních míst. Nevím, jestli jsem to pochopil správně, to je teda otázka. Ehm, je vaším doporučením to, ehm, aby bylo financování pracovních míst vyřazeno, vyňato? Doporučujete toto? A jak to pak bude vypadat, jestliže ty investice nebudou zachovány? Možná, že jsem to špatně pochopil, ale nyní přece prožíváme eh, krizové období, eh, kdy eh, nezaměstnanost narůstá a domnívám se, že Fond soudržnosti i regionální programy by měly být sladěny s Lisabonskou strategií a také se smlouvou a tudíž je nemožné nyní toto vyčlenit či vyřadit. Děkuji vám. Pan Angoráky má nyní slovo. Já se domnívám, že autor zprávy na závěr zodpoví vaše otázky. Ehm, vreau să-i mulțumesc ehm, domnului raportor, domnului Kirilov. Děkuji panu Kirilovi. Um, jakožto zpravodaj Jde o to, že Alde eh, souhlasí s jeho změnami, protože Eh, ty změny ukazují, eh, reflektují vlastně usnesení rady z roku 2009 a myslím si, že pan Kirilov eh, se, je zapracoval do své zprávy správným způsobem. Zaměřil se na dva aspekty, na zjednodušení a na opatření boje proti krizi. Co se týče zjednodušení, tam jde o to, že se zde navrhuje, vlastně ten návrh je v souladu s Eh, tím, jak probíhaly diskuse, eh, čili eh, v tom smyslu, že nejrůznější úpravy by měly být a pravidla by měla být zjednodušena, protože jinak znamenají zbytečnou zátěž pro příjemce pladeb a zkomplikují komplikují také přístup k platbám. A potom e, kapitola opatření boje proti krizi. My jsme již několikrát viděli, že zpravodaj e, s návrhem komise, že pozměnil návrh komise. Ehm, navrhuje tady 2% na rok 2010 a to z našeho hlediska je, podle našeho názoru je to správné. Já bych zpravodaji chtěla ještě jednou poblahopřát k této zprávě a chci ujistit o tom, že naše frakce jej podpoří a doufám, že budeme co nejdříve schopni eh, členské státy, které se nacházejí v krizi, v potížích, eh, vybavit touto pomocí. Nejde jenom o politiku soudržnosti jako takovou, jde o podporu konkrétním členským státům, které se nacházejí v potížích. E, pokud chceme mluvit o budoucí politice soudržnosti, to je jiná diskuse, ale tím bychom se vzdálili vlastně od našeho původního cíle, kterým je pomoci těm pěti členským státům, které se dostaly do potíží. Děkuji. Děkuji vám, paní Grebe. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda eh, vyslovila jednu připomínku. Myslím si, že nám všem je úplně jasné, že eh, bychom měli spoustu dalších nápadů, jak všeobecné nařízení zlepšit, změnit, eh, co udělat dobrého pro regiony, ale já vás prosím, abychom na tomto místě opravdu si to ušetřili pro budoucí debatu o politice soudržnosti. Určitě budeme mít dostatek prostoru pro takovéto diskuse diskuse eh, a ale v tuto chvíli u té, v, t- v případě této zprávy nám jde o to, abychom eh, čelili dopadům finanční a hospodářské krize, abychom je zmírnili, eh, ty dopady, které již máme. Já lituji, že komise a rada eh, si na to vyhradili tolik času, že jim to tak dlouho trvalo, nežli vůbec se dostal, jsme se dostali k nějakému návrhu, který byl v radě, hm, jak si mohl projít. Eh, neznamená to, že náš zpravodaj předložil zprávu příliš pozdě. Každopádně bychom na tomto místě by se měli postarat, bychom se měli postarat o rychlou implementaci, protože jinak bude krize už pryč a my budeme pořád ještě diskutovat o tom, co se dá, jak se jí dá čelit a co můžeme zjednodušit. Bohužel je těžké to zvládnout, ale na tomto místě bychom opravdu měli eh, jak si splnit svou odpovědnost a regiony v těch pěti konkrétních členských státech opravdu eh, by měly dostat pomoc, měli bychom eh, to schválit co nejrychleji a debaty o zásadních věcech, principiálních věcech si pojďme schovat na trošku později. Každopádně děkuji panu zpravodajovi za jeho značnou koordinační práci, kterou odvedl v posledních týdnech a měsících a doufám, že co nejrychleji se dostaneme k hlasování. Děkuji. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych chtěl ocenit snahu pana Kerilova vlastně koordinovat všechny, eh, všechny návrhy a eh, jsem velmi rád, že zpráva, na kterou ti koneční příjemci spoléhají nejvíce, to znamená zpráva, která zjednoduší, zpřehlední celý ten systém, zprůhlední systém kontrol, eh, konečně spatří světlo světa. Já bych chtěl jenom dodat, že v té boji proti krizi eh, spotřebuji hlavní opatření v tom, že obce a kraje, které se potýkají s různými protikrizovými opatřeními, díky fondům z Evropské unie budou mít prostředky na pokračování investiční výstavby. A to je nesmírně důležité pro regiony a pro obce i z důvodu zachování zaměstnanosti a práce pro jednotlivé firmy. Děkuji za pozornost a tuto zprávu podpoříme. Děkuji vám. A než vrátím slovo panu Kirilovi. Mark, I'd like aby se stručně vyjádřil k připomínkám, bych si chtěl krátce vzít slovo já sám. A dovolíte-li, budu hovořit ve své mateřštině, řecky teda. Pane Kirilovové, já vám chci poblahopřát k vynikající práci, kterou jste odvedl a vítám výslovně vaši zprávu. V tomto případě, a to pan zpravodaj již poznamenal, stojí před námi dvě obce. Buď přistoupíme na kompromis, který byl eh, vyjednán eh, členskými státy a pak postoupíme kupředu a nebudeme dále mrhat drahocenným časem, anebo provedeme návrhu určité změny, vylepšíme jej, ale to znamená, že nabereme určité spoždění. Já osobně se domnívám, že tváří v tvář dnešní velmi obtížné hospodářské situaci ve všech členských státech bychom se měli rozhodnout pro první opci. To znamená, abychom již v prvním čtení postoupili kupředu, tak aby tato opatření byla co nejdříve uvedena do praxe. A nyní pokračuji v angličtině. Nyní dávám slovo panu Kirilovovi, aby se vyjádřil k reakcím poslanců. You, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, především vám chci poděkovat za velmi hodnotné příspěvky. Myslím, že bylo důležité tady zjistit, zdali budeme mít dostatečnou podporu k postupu vpřed, takže děkuji všem kolegům ze všech politických skupin a opravdu tato podpora je e, nutná, máme-li postupovat rychle. Samozřejmě e, budou-li pozměňovací návrhy, tak budeme postupovat e, řádným postupem, podíváme se na ně a na to, co je v nich důležité a předložíme výsledky. Myslím, že podpora k tomu je dostačující. Já děkuji výslovně všem stínovým zpravodajům, paní Schröder, paní Jankovi. A je zde ještě jedna otázka, na kterou bych měl odpovědět ze strany pana Angorakise. Jeho otázka se vztahovala k, pozn... k článku 57. Já bych vás chtěl uklidnit, totiž není zde nic nebezpečného. Eh, hovoří se eh, tam o pravidlech eh, monitorování trvanlivosti a má se to počítat od okamžiku vytvoření pracovního místa a nikoli od okamžiku, kdy je celý ten postup nebo provoz ukončen, jak to eh, eh, stanoví článek 57. Takže jde skutečně o zjednodušení pravidel. To je vše z mé strany. Děkuji vám všem za tuto podporu, cennou podporu, protože to všechny naše členské státy potřebují. A tak, jak uvedla paní Vanesko, některé členské státy skutečně potřebují tato opatření eh, dramaticky a budou mít eh, zejména dopad na těch pět eh, zemí, které jsem zmínil, pobaltské státy a také Maďarsko, Rumunsko, ale v mezidobí samozřejmě se to může vztáhnout i na jiné země. Takže některé země to potřebují naléhavě, ale obecně mm, samozřejmě to prospěje všem našim členským státům. Tak myslím, že by bylo dobře, abychom postupovali rychle a dopracovali se rychle k výsledkům. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane eh, zpravodaji, za vaší prezentaci, za veškerou diskusi, která zazněla. A předtím, než eh, uzavřeme bod číslo čtyři na našem programu, tak bych vás chtěl upozornit na skutečnost, že odlišně od eh, jiných stanovisek je termín 25. března ve 6 hodin večer. Máme málo času a musíme ještě uzavřít eh, dialog s radou a komisí. Stínoví zpravodajové obvykle eh, jsou součástí delegace eh, vyjednávání z Evropského parlamentu. Já jsem stínová zpravodajka a eh, nemohu vám, ne, neznám data trialogu. Eh, k tomu bych ráda eh, si vyslechla nějakou blížší informaci. Měli jsme neformální setkání, pardon, formální setkání do této chvíle, ale pochopitelně uvidíme, jaké pozměvací nás, návrhy obdržíme. Je pravda, ty návrhy tady jsou dlouho, ale musíme postupovat podle pravidel, takže většina vyslovila stanovisko, že bychom se měli vyhnout dalšímu oddalování tím, že bychom měli druhé čtení. Pan Van Nistelrooy, prosím. V tuto chvíli bychom skutečně měli tyto věci ukončovat, neměli bychom Eh, to dělat ještě složitější. Čili na jakém plenárním zasedání se na to zaměříme a také eh, kdy by to mělo být prosazeno v komisi a v radě. Neslyšel jsem nic o plánování hlasování. Tady se to hrozně dlouho oddaluje. Byl jsem informován, že se to bude projednávat na dubnovém plenárním zasedání. I'm sorry. Uh, Většinou, když máme postup jednoho čtení, tak eh, trialog je eh, během zasedání, potom je to na výboře a potom je to na plenárním zasedání. Všichni se zmiňovali o trialogu, ale já v podstatě nemám žádné informace. Okay. We will... Dobře, budeme vás informovat později. Tím se dostáváme k dalšímu bodu číslo 5, což je udělení absolutoria za rok 2008, souhný rozpočet. Komise, nejdříve bych dal slovo panu zpravodaji, panu Janu Olbrichtovi. Prosím, máte slovo.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 rovněž teda pokračuje ve vztahu ke komisi a exekutivním agenturám. Náš výbor je odpovědný za zpracování stanoviska pro eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu. Eh, jsme odpovědní za předložení určitých indikátorů, k mm, návrhu. A proto ten text, o němž dnes hovoříme, se vztahuje k určitým zdrojovým textům a na ně bych chtěl obrátit vaši pozornost. Jedná se jednak o zprávu e, účetního dvora, která je otištěna v, ve věstníku Evropské unie e, a sice je to číslo C269 zpráva účetního dvora je mm, podro, nyní podrobená analýze eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu. V této chvíli to probíhá právě. A druhý důležitý dokument v textu, který jsem navrhl, je poukaz na něco, co naléhavě očekáváme. A sice je to v bodě číslo dvě eh, mých návrhů. My ale již víme, že dokument již eh, byl zveřejněn nebo vydán. Jedná se o dokument z 19. února a název dokumentu zní dopad akčního plánu k posílení e, e, dozorčí role komise a tak dále. Takže tento dokument již byl e, vydán s cílem teda ukázat dopady akčního plánu. Akční plán je předmětem ehm, rozboru ve všech ostatních dokumentech. A tady teda nacházíme informace o zlepšení v implementování strukturálních fondů v důsledku nebo díky akčního, akčnímu plánu. Jako autor stanoviska bych chtěl představit eh, svůj vlastní pozměňovací návrh a sice chci eh, pozměnit bod číslo dvě, protože není eh, možné říkat, že naléhavě očekáváme publikování něčeho, to už teda není aktuální. To znamená, já tento poukaz upravím. V dokumentu teda bude informace v tom smyslu, že eh, díky akčnímu plánu eh, DG eh, Regio Evropské komise rozhodlo, že při uplatnění stejného postupu jako účetní dvůr je míra chybovosti, dá se z, se, zvýš, se snížila z 11% na 5%. Eh, to je velmi důležité a proto já předložím pozměňovací návrh s tím, že náš výbor vítá skutečnost, že nyní teda eh, můžeme zaznamenat pozitivní výsledek akčního plánu. Ten dokument je z Brusu nový, právě jsem jej obdržel, to znamená, ještě jsem to nepročítal, ale tuto věc tam změním. Eh, Informace Tolik teda k mému stanovisku které na jedné straně bere na vědomí informace předložené účetním dvorem ve vztahu k určitých eh, chybách v projektu, eh, ve vztahu k určitým chybám projektu a na straně druhé eh, v našem stanovisku konstatujeme, že výbor pro rozpočtovou kontrolu by měl precizně prověřit důvody vzniku nebo důvody, které vedly k vzniku e, těchto chyb. Zejména chceme, chceme zdůraznit e, pochybení v postupu e, veřejného, veřejných zakázek nebo veřejného pořizování. V této věci nyní probíhá debata v parlamentu a náš kolega pan Vlasák, Vlasák také připravuje stanovisko k tomuto tématu. A také chceme poukázat na to, že politika soudržnosti využívá velmi zvláštních nástrojů managementu takzvané nástroje šröd managementu, které skýtají různé příležitosti, ale na straně druhé také různé potíže to stanovisko eh, rovněž naznačuje, že musíme rozlišovat mezi pochybeními a zneužitím na straně druhé, což musí být analyzováno a pak podrobeno opět speciálním postupům ehm, agentury OLAF. A proto ve svém návrhu poukazují na straně jedné na určité kritické aspekty, ale také ten návrh obsahuje pozitivní komentář, eh, protože došlo k určitému zlepšení a sice zcela jednoznačně. A také dochází ke změně trendů, a sice eh, ve směru snižování chybovosti a eh, lepší implementace strukturálních fondů. Takže naše stanovisko bude předloženo výboru pro rozpočtovou kontrolu a eh, zaměřuje se konkrétně na část 3 nebo oddíl 3, to znamená politiku soudržnosti a strukturální fondy. A pokud tento výbor přistoupí na eh, tyto připomínky, tak se budeme snažit přesvědčit i výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby jej schválil a zapracoval do svých dokumentů. Děkuji. Okay, thank you very much. Dobře, děkuji mnohokrát, pane zpravodaji, za vaši prezentaci. V tuto chvíli bych rád eh, zahájil rozpravu a dal bych nejdříve slovo panu kolegovi Tremopulovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl eh, hned na samém začátku říci, že eh, hospodářský rok 2008 eh, nepřinesl žádné zlepšení v porovnání s rokem 2007 a musíme také konstatovat, že Eh, alespoň desetina eh, celkových eh, částek z fondu soudržnosti, které byly vyplaceny v roce 2008, by byly bývaly, neměly být vyplaceny. A to už jsme tady říkali několikrát. Zdá se ale, že se to tady prostě musí říci ještě jednou. A protože Mm, musí být naší absolutní prioritou to, aby míra chybovosti se snížila. Eh, jedná se o chyby, nedostatky, eh, byly zmíněny, eh, nebo měly by být zmíněny tři konkrétní země v bodě sedm. Se ale říká, že se nejednalo o, že nedošlo k žádným podvodům, a já si myslím, že bychom měli být konkrétnější, zejména e, protože se nacházíme v období, e, kdy některé země některým e, zemím jak si jsou prokázány určité chyby, jedná se například o Řecko. Takže já si myslím, že komise tady říká, že bychom měli počkat do roku 2012, nežli předložíme návrh týkající se eh, možnosti eh, odstraňování chyb v politice soudržnosti. Eh, plánovací období 2000 mm, až 2006 nebo od roku 2006 končí. Členské státy jsou již jaksi pod tlakem, snaží se využít prostředky a eh, může se stát, že bude předkládán teď zvýšený eh, počet návrhů. Eh, účetní dvůr konstatoval, že je tady jenom malý, pomalý pokrok, co se týče projektů, v období 2007 až 2013 v jednotlivých členských státech a to proto, že um, určité podklady byly uh, předloženy až příliš pozdě, například uh, hodnotící zprávy. A toto Spoždění uh, potom přináší větší pravděpodobnost toho, že kontrolní systém nezvládne odhalit chyby již v počáteční fázi. Komise a také účetní dvůr musí mm, přehodnotit eh, zásady eh, ochrany proti chybovosti. Eh, musíme určité věci nazývat pravými jmény a kontrolní systémy musíme využívat ty nejefektivnější kontrolní systémy. Já si tedy myslím, že i systém rozpočtových korektur eh, eh, by měl být vlastně takovým odstrašujícím příkladem. Eh, momentálně máme možnost diskutovat o výdajích, které mohou být dotovány v budoucnosti by eh, to mělo být tak, že se smějí korigovat pouze chyby, které odhalil členský stát sám, nikoliv které odhalili ostatní, aby eh, nedocházelo ke ztrátám ve financování. Děkuji. Eh, Děkuji velice, pane předsedo, budu stručný. Dovolte mi, abych zdůraznil, že Jan Olbrich, to znamená tedy zpravodaj, nás dobře informuje o tom jednak, co se děje, jaké skutečné chyby byly učiněny a také jaká zlepšení byla zavedena. Rád bych zdůraznil skutečnost, že se musíme podívat na tento dokument, musíme mít eh, k tomu dostatek času. Požádali jsme pro ten, o tento akční plán během naší poslední legislativy, čili musíme zdůraznit, aby to bylo zohledněno v této zprávě. Některá zlepšení se týkají stávajícího období, i když v roce 2008 se řešily určité věci eh, týkající se předešlého období. Já mám žádost, abychom využili všech informací, které máme k dispozici, čili bych se chtěl i já osobně podívat na veškeré poznámky informace, které jsme obdrželi a měli bychom to také projednat a předložit výboru pro kontrolu pro rozpočet. Měli bychom celou tuto oblast řešit tak, abychom nastavili pozitivnější trendy, Eh, které by byly zcela určitě ještě pozitivnější než stávající čísla. Pan Olbricht připravil velice kvalitní zprávu a zcela jistě tento trend bychom měli podporovat. Děkuji. Paní Minesku, prosím. Mulțumesc. Eh, vreau să îi mulțumesc. Děkuji vám. Já bych chtěla poděkovat panu Olbrichtovi za ten dokument, který předložil. E, ten dokument podle mého názoru je velmi podrobný a pan zpravodaj sleduje přesně ty nedostatky, které se týkají období 2000 až 2006 a jsou pro něj zcela charakteristické, co se týče pladeb. Eh, ve zprávě účetního dvoru z roku 2008 se říká, že eh, operační programy a mm, platby eh, probíhaly mm, s velkým spožděním a Eh, do roku 2006 byla velká míra chybovosti, eh, co se týče skutečných pladeb. To eh, je ve zprávě účetního dvora a z tohoto důvodu si myslíme, že Evropský účetní dvůr by se měl podívat také na kontrolu plnění v výročních zprávách, čili neměli bychom se omezovat pouze na to, abychom prověřovali e, konformitu, ale také e, účinnost využívání a využívání pladeb Eh, mluvím o strukturálních fondech a těchto prostředcích, také prostředcích z fondu soudržnosti, musí být eh, vynakládány samozřejmě v souladu s platnou legislativou, ale také eh, v souladu s cíly, proč byly tyto fondy vůbec vytvořeny, aby se pomáhalo členským státům a regionům. A myslím si, Eh, že bychom eh, měli mm, přehodnotit také finanční eh, řízení, finanční management odpovídající článku 248 rozpočtového řádu. Musíme tady vědět, zdali Eh, prostředky eh, skutečně byly eh, využity ve správné lhůtě a vzdali jejich využívání skutečně přispělo k dosažení cílů, proč tyto fondy byly zřízeny a proč tyto prostředky jsou tedy vůbec vynakládány. Já si myslím, že stanovisko pana Olbrichta je velmi správné a já osobně a i moje frakce, frakce jej rozhodně podpoříme. Děkuji. Thank you very much, her... Děkuji mnohokrát. Já, dankeschön. Ano, děkuji, pane předsedo. Zpráva Jana Olbrichta je v skutku velmi dobrá a konečně můžeme uznat i pokrok, k němuž v této oblasti došlo, to znamená, že těch nepravidelností je méně a zatím tkví samozřejmě i vylepšené instrumentárium. Nicméně starosti mi dělají dvě e, věci. E, za prvé to, že se jedná vždy o ty též členské státy, které jsou nápadné e, a dovedl si, bych si představit předložení pozměňovacího návrhu o jakémsi systému odměňování pro ty členské státy, které již po dlouhé roky nejsou nejsou teda některak nápadné, teda nedopouštějí se pochybení a je teda výmoc z kontrol. A u druhých členských stát, států v těchto kontrolách pokračovat. U těch, které teda se dopouštějí určitých pochybení. To je první pozměvací návrh, který bych chtěl předložit. A druhá věc, o té přemýšlím již dlouho, proč se my jako regionální výbor vměšujeme do věcí tak zřídka, kdy, zejména když se jedná o přístupové, přístupovou pomoc. My přece máme nástroje, které eh, se dotýkají strukturální politiky a e, ve zprávě účetního dvora se praví, že právě tyto finance byly uplatňovány velmi e, nedobře a proto bych e, si přál, aby náš výbor požadoval v této věci silnější právo spolurozhodování a to bych též zapracoval do podoby pozměňovacího návrhu. Děkuji. Děkuji, pane Piper. Takže no, Všimli jsme si asi, že doklady dorazily, podklady dorazily a byly rozdány eh, všem zúčastněným a slovo má pan Obermajer. Děkuji, pane předsedo předložený eh, návrh zprávy eh, má eh, nebo ukazuje světlo i stín. Mm, vykazuje velmi vysokou kvotu pochybení, zejména pokud teda jde o pochybení některých států, ale také o vyjasnění ze strany pozice, že v pěti ze šesti případů došlo k nápravě a že se v zásadě nejedná o podvody, ale spíše o pochybení na lokální úrovni. A já mám za to, že i v celé této diskusi eh, musíme vzít v potaz to, že komise má přehled o jednotlivých eh, jednotlivých eh, národních programech, zatímco národní státy mají pouze přehled o velmi specifických programech a je velmi důležité, aby jednotlivé kontrolní úrovni, eh, úrovně nezávisle na sebe na sobě jednali. A jedno je také důležité pro uživatele. Nesmíme zapomínat, že se jedná o velmi složité právní předpisy upravující tato kritéria financování. A to Eh, má za následek, že eh, uživatelé eh, mnohdy bez vlastního zavinění se dopouštějí určitých pochopení, pardon, pochybení, protože se skutečně musí vyznat ve změti nejrůznějších složitých právních předpisů. A proto bychom snad měli i zvážit, zdali by nebylo záhodno zahájit jakýsi proces vzdělávání, školení a osvěty, který by sahal až na nejnižší úroveň uživatelů, tak aby došlo k určitému projasnění znalostí. A ten nápad zavést jakýsi systém odměňování pro ty, kteří se nedopouštějí žádných pochybení dlouhodobě, považuji za velmi vhodný a hodný následování. Děkuji vám a než udělím slovo panu Šomožovi z komise, bych chtěl sám učinit několik poznámek ve své mateštině. Já bych rád eh, eh, také sám za sebe eh, přivítal tu zprávu pana Olbrichta a pogratuloval mu k takovéto dobré práci. Opravdu velmi dobře zobrazuje skutečnost ve všech důležitých aspektech, ve všech důležitých bodech, které jsou um, významné a současně uh, se uh, jsou zde zapracovány všechny eh, připomínky, eh, které se objevují ve výroční zprávě účetního dvora. Jedinou věc, kterou bych k tomu doplnil k této zprávě je v bodě 4, tam by možná eh, mohlo být kladen větší důraz na důležitost zjednodušení administrativy strukturálních fondů. Možná, že Eh, by to mohlo přispět ke snížení míry chybovosti. Eh, to už tady zaznělo i v několika jiných stanoviscích. Eh, není snadné pro uživatele, aby správně rozuměli všem pravidlům, například v rámci veřejných zakázek. Rád bych zdůraznil ještě jednu věc, která je podle mě důležitá pro dnešní diskusi a která tady zazněla, nebo která je jasně řečena už v tom stanovisku. Já si myslím, že bychom eh, měli, neměli zapomínat na to, že mluvíme o chybách a nikoli o podvodech eh, v rámci této diskuse a udělení absolut, eh, v rámci diskuse o udělení absolutoria za rok 2008. Děkuji. Takže komise nechce pohovořit, tak slovo má pana Olbricht. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych velice stručně zareagoval na poznámky členů našeho výboru. Takže první věc, jsem také členem výboru pro kontrolu rozpočtu a jedním z hlavních problémů v tomto výboru je, co můžeme skutečně kontrolovat. A to zmínila paní Manesku, Můžeme kontrolovat postup nebo kontrolujeme všechno je v pořádku, co se týče informací, eh, papíru a tak dále, ale nebo kontrolujeme efektivnost. A pochopitelně jde o zprávy, které se týkají kontroly rozpočtu, takže to se týká především postupu. Není to otázka účinnosti. Neustále se s účetním dvorem bavíme o tom, jak překonat tento problém, abychom se nebavili pouze o postupech, ale také o účinnosti. To je ten problém. Dnes na to nemáme jasnou odpověď. Další věc. Nechci to říkat v tomto stanovisku. Těch slavných 11 Tyto příklady nejsou příkladem podvodů, ale chyb. Čili, co jsme získali od komise, komise nemá informace o podvodech v této oblasti chybovosti. Možná jsou podvody někde jinde, ale nicméně to není započteno do těch 11 Specifičnost politiky soudržnosti je v tom, že máme projekty, Dále máme výplaty, které jsou činěny členskými státy, to znamená, ty vyplácejí podporu, potom máme kontrolu, chyby a potom je náprava chyb. A to je buď na konci roku, anebo po celém období. Čili účetní dvůr se podívá na situaci v určitou dobu a potom poukáží na 11 Nicméně máme víceleté plánování a máme také určité finanční opravy. Čili je důležité říci, že akční plán, který byl zaveden, nyní poukazuje na to, že dochází k okamžité změně v míře chybovosti, eh, čili finanční opravy jsou čím dál tím důležitější a větší, čili finanční opravy, které provedla komise, jsou větší v tuto chvíli, než bylo v období 2000 až 2006. To znamená, během posledního roku ty opravy jsou větší než v tom předešlém celém období, čili je to ohromné úsilí, které bylo vyvinuto. Další otázka, která je důležitá také pro náš výbor, se týká veřejných zakázek. Kdo je vinen? Máme špatný systém v Evropské unii, který se týká veřejných zakázek, a nebo máme dobrý systém, ale máme špatnou implementaci v jednotlivých členských státech, co se týče těchto veřejných zakázek, protože chybovost se týká přesně veřejných zakázek. Otázka tedy zní, co se tam děje. Není to otázka politiky soudržnosti. Z tohoto důvodu náš výbor musí poukázat na to, že veškeré chyby nejsou chyby systému, které jsou v politice soudržnosti, nicméně jsou spojeny s politikou soudržnosti a není to tedy chyba politiky soudržnosti jako takové, ale je to otázka sdíleného řízení. Čili otázka zní, jak se můžeme vyhnout chybám. To je naprosto nezbytné. To jsem tady chtěl sdělit ve svém krátkém stanovisku a chtěl jsem pokázat na to, že Nemůžeme zapomínat na chyby, ale musíme také vidět pozitivní změny a musíme se zeptat komise například. Tady požadujeme, aby komise ověřila, proč veřejné zakázky představují ten největší problém. V čem je ten problém? Co se tam děje? Ve všech členských státech. A tyto Nápravy se týkají některých členských států, ale to není předmětem této zprávy. Je to spíše takové obecné stanovisko, čili z politického hlediska jako autor této zprávy eh, si musíme uvědomit, že jsme z výboru pro regionální rozvoj, musíme tedy uznat, že je tady celá řada problémů, eh, které jsou dány v postupech, ale není to chyba samotné politiky v soudržnosti je to spojeno spíše chybami, které se s tím pojí. Čili musíme rozlišit to, co je tam špatné a co je dobré. Dobře, děkuji mnohokrát, pane zpravodaji. Chtěl bych poděkovat všem kolegům za tuto diskusi a budeme postupovat k dalšímu bodu, bodu číslo 6, a to je zpráva o sdělení komise Přístup společenství v oblasti prevence přírodních katastrof. Já se omluvám, pane Obrichte, nemám to ve svých dokumentech, ale bylo mi právě řečeno, že prvního března. Je to jasné všem, že to bude k prvnímu březnu? Takže bod číslo 6 nyní. Zpráva o sdělení komise, přístup společenství v oblastech prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Spravodajem je pan Viktor Uspachských a tím mu dávám slovo. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit litevsky. Vážení kolegové, analyzovali jsme tuto otázku spolu s odborníky a jak víte, tak vedoucím výborem eh, pro tuto zprávu je výbor pro životní prostředí. Takže jsme nejdříve analyzovali jejich eh, zprávy a na tomto základě jsme chtěli nabídnout naše stanovisko. Čili já bych chtěl pohovořit o několika aspektech, eh, které by měly být eh, zakomponovány do našeho stanoviska a abychom tímto způsobem takto přijali společné stanovisko, které se týká prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Chceme zvýšit úlohu regionálních a místních úřadů v této oblasti. Já si myslím, že tyto orgány, co se týče preventivních strategií, je asi nejlepší způsob, jak zajistit, aby prosadili nejúčinnější řešení. Chtěl bych také zdůraznit eh, úlohu konzultací a zapojení soukromých i veřejných aktérů. I když eh, dopady těchto katastrof se neomezují pochopitelně na určité lokality nebo na dané regiony, tak eh, jsem si jist, že když se budou identifikovat takovéto oblasti, tak eh, vytvoříme systém priorit, eh, jak řešit tedy prioritní cíle. Vítáme iniciativu komise, která hodnotí možnost eh, zlepšení plánu, jak přecházet přírodním katastrofám. Je to plán do roku 2020. Státy mají využívat strukturálních fondů, co se týče vytváření plánu prevence a měli bychom jednat bez prodlení v rámci našeho stávajícího finančního období. Zcela jistě musíme koordinovat naše kroky. Chtěl bych podpořit myšlenku, abychom zafinancovali infrastrukturu v rámci dalšího finančního období. To by mělo být podmíněno za investováním dalších eh, opatření v oblasti prevence přírodních katastrof. Takže všichni jste obdrželi mé stanovisko, takže jste měli možnost se na ně podívat. Zatím děkuji. Okay, thank you very much, Mr. Rapporteur. I'd like to give the floor to Mr. Tremopoulos. Κύριε έχετε το λόγο, παρακαλώ. Děkuji, pane zpravodaji. Slovo má pan uh, Tremopoulos. Dobře, děkuji, pane předsedo. Mluvíme o tématu, které je velmi důležité uh, právě proto, že již nyní uh, vyhodnocujeme nebo zažíváme dopady eh, klimatických změn, globálních klimatických změn. Souhlasíme s tímto stanoviskem. Je důležité, aby regionální eh, eh, místa hrála důležitou roli v rámci zvládání a prevence přírodních katastrof a je důležité, abychom postupovali koordinovaně. Regiony samozřejmě nejsou všude stejné, proto je důležité, aby eh, tady byla, mm, bylo přihlédnuto k eh, dimenzi soudržnosti v rámci opatření Evropské unie. Je nutné, aby pravidla mm, pro fond Solidarity byla ještě jednou přepracována. A dále si myslím, že potřebujeme značnou flexibilitu k tomu, aby regiony, které e, jsou nejvíce postiženy, e, aby byly e, chráněny a aby tady byl opravdu posílen princip prevence, zejména pokud jde o přírodní katastrofy. Tam potřebujeme společnou strategii, ve které eh, se opravdu zaměříme na to, abychom, eh, abychom předcházeli těmto eh, rizikům. Prevence je samozřejmě vždycky lepší než léčení, to víme všichni. A, čili žijeme v době klimatických změn a právě z toho důvodu v budoucnosti eh, budeme zřejmě zažívat stále více přírodních katastrof a Evropská unie musí zlepšit svou připravenost, musí vypracovat, vyvinout nástroje eh, také pro prevenci právě v oblastech, jako je třeba zemědělství. A Evropská komise eh, musí podporovat aktivity, které slouží k tomu, aby připravenost eh, a civilní ochrana eh, v členských zemích byly posíleny. Máme k tomu několik možností, eh, již se o nich mluvilo několikrát i v různých místech, v různých instancích Evropského parlamentu. Eh, a kromě toho potřebujeme mm, legislativní přístup takový, abychom opravdu měli eh, možnost v rámci celého společenství čelit přírodním katastrofám. Zažili jsme to v létě mm, v důležitých ekosystémech Jižní Evropy. Tam opravdu potřebujeme eh, komplexní přístup k financování eh, prevence, ale také eh, potom k, nápravným, k financování nápravných opatření, abychom eh, mohli zmírnit další dopady již stávajících škod. Děkuji. You have the floor. Prosím, máte slovo. dabar sakytų pasiūlymų arba aspektų. The floor is given to uh, Ms. Uh, Lope Fandanie. Lope Fandanie. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Souhlasíme s panem Uspakičem, že místní a regionální orgány zde musí sehrávat velkou úlohu, protože podstatě jsou v té přední linii, když se řeší nějaká místní přírodní katastrofa. Nicméně nemůžeme pracovat na katastrofách, které by se omazovaly pouze na místní nebo regionální úroveň. Musíme se zaměřit také na celoevropskou úroveň, abychom posílili určité aktivity, které mohou potom zajistit místní a regionální úřady. Musíme vytvořit jednotný protokol práce, čili jak postupovat v případě takovýchto katastrof, abychom mohli posílit solidaritu mezi zeměmi, které potom čelí takovýmto katastrofám. Musíme podpořit regiony, které mají strukturální problémy, protože takovéto regiony jsou mnohem zranitelnější, mají méně zdrojů, jak bojovat proti dopadům takovýchto katastrof. Musíme se také zaměřit na celou oblast prevence a zlepšit koordinaci jednotlivých aktérů, kteří zasahují eh, v oblasti katastrof. Čili potřebujeme koordinaci, jednotný protokol, musíme uplatnit různé nástroje a také různé fondy. Dále se musíme také podívat na využití nové technologie, Například eh, se musíme podívat na zafinancování, které je vyčleněno na boj proti takovýmto katastrofám, čili musíme zajistit jejich maximální účinnost. Dále musíme mít eh, jednotnou politiku, jak bojovat proti lesním požárům. Je tady návrh v komisi. Eh, jednak je tady, jak bojovat proti požárům a druhý návrh se týká sucha. Mělo by to být dobře propracováno, protože to na úrovni eh, členských států lépe využije vlastně nástroje společenství, které jsou již v dispozici. Budeme moci eh, také vytvořit Evropskou observatoř, která sleduje výskyty sucha i povodní a také dopady klimatických změn. Tímto způsobem bychom měli sbírat informace a data a lépe se připravovat na tyto typy katastrof. To je vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Vzhledem k tomu, že nemáme příliš mnoho času, tak bych požádal další řečníky, aby byli velice struční. Nyní bych rád dal slovo panu Vlasákovi. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je až s podivem, že do současné doby nemáme v Evropské unii eh, strategický materiál právě k této oblasti jako takové. Proto vítám tento materiál, myslím si, že je nesmírně důležitý, ale samozřejmě se netýká jenom prevence, příkladů dobré praxe a třeba systému včasného varování. Já bych rád podtrhl, že nesmírně důležité je provázání jednotlivých projektů, hlavně v oblasti příhraničních. Ty projekty musí na sebe navazovat, státy musí mít za povinnost informovat se navzájem, protože jak požáry, tak povodně, tak třeba zemětřesení neznají hranice. Další aspekt, který bych rád podtrhl, je mezinárodní pomoc. My musíme umět koordinovat tuto pomoc a mít způsoby koordinace velení při takovýchto akcích. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. Pan Pípa, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poblahopřát zpravodají k tomuto stanovisku, které je formulováno z pohledu regionu. My jsme výbor pro regionální rozvoj a toto stanovisko je skutečně formulováno z úhlu pohledu regionu a to je dobře. Je to vlastně protiváha eh, k eh, tomu, co se děje na národní úrovni a evropské úrovni. A nyní k mm, protinávrhům. Vůbec nerozumím, proč potřebujeme evropské zákony k tomu, abychom zamezili lesním požárům Bulhárům v Řecku. To nechápu, ani to chápat nechci. Je to v podstatě jiná motivace, která tkví zatím, když něco takového eh, požadujeme. Také nerozumím tomu, proč potřebujeme Evropskou observatoř pro eh, eh, sucha a katastrofy. Proč, proč potřebujeme peníze na prevenci? Ty můžeme v rámci rozvoje venkova využívat a vyplácet již nyní za účelem předcházení lesním požárům. Takže prosím, ponechte argumentaci situaci tak, jak je, je to formulováno z pohledu regionu, ale v jednom vám dávám za pravdu. Jestliže Padne dítě do studny a my eh, proti tomu musíme něco učinit, tak není možné, aby všude kolem stály letadla, vlaky, auta, eh, kamiony. Potřebujeme koordinaci a k tomu potřebujeme nouzové plány nebo plány pro nouzovou koordinaci, koordinaci v nouzi. Také potřebujeme výměnu nejlepší praxe. Eh, proč to v některých zemích s předcházením lesních požárů funguje lépe než v jiných? Tady je možnost teda vybíjet určité vzdělávací eh, programy a také koordinaci, ale žádné další instituce, myslím, že to se míjí účinkem a proto podporuji linii zpravodaje. Děkuji. Děkuji vám. Pan Obermaja, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se také pokusím o stručnost. Analýza je správná, solidarita je rovněž správnou věcí. Já jsem to již několikrát požadoval a podněcoval. Je důležité, aby kromě Eh, finančních prostředků a zásahu v případě skutečného požáru nebo eh, opravdové katastrofy, aby zde také byly eh, možnosti omezování materiálních škod, ale aby také existovala určitá motivace ke své pomoci. Je tedy na místě, aby řízení katastrof obsahovalo tež eh, eh, práci dobrovolnou nebo dobrovolnickou a v tomto ohledu by měla existovat mezinárodní spolupráce a ta by měla být podporována, protože já se domnívám, že jednotlivé země mohou sami na národní úrovni přijímat celou řadu preventivních opatření a v tomto ohledu existují velké rozdíly v Evropě, pokud jde o eh, nasazení dobrovolníků a předcházení katastrofám v jednotlivých mm, regionů, regionech. Takže mm, výměna informací je určitě na místě a aktivní role jednotlivých členských států. Samozřejmě je důležité poučit se z poznatků minulosti a také když jde o vytváření systému časného varování, je důležitá spolupráce a důležitý je i společný e, výzkum nebo výzkumné programy, ale to není nutno tam výslovně uvádět. A ještě jeden důležitý bod a sice senzibilizace již v mládí, to znamená určitá osvěta již v mládí. A tady mm, nelze začít dostatečně brzy eh, v oblasti prevenci katastrof a tak dále. Týká se to například eh, znalostí o eh, lavinách a mm, opatření předcházení lavinám eh, v mé zemi, v Rakousku. V Tyrolsku se o tom například učí již na základních školách a takto by se dalo postupovat i v jiných zemích. Děkuji vám. Děkuji. Pan Tojer má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád výslovně eh, podpořil eh, přístup pana zpravodaje v tom smyslu, že eh, se zaměřuje na regionální řešení a měli bychom být důslední, měli bychom si uvědomit, co vlastně na evropské úrovni je, jak se to dá na evropské úrovni řešit lépe, nežli na úrovni místní či regionální. Já bych nerad, aby naše debata se vydala nějakým chybným směrem, eh, tak jako to bylo. No, s debatami kolem eura. Eh, víme, jak to bylo s řeckými statistikami a teď se musíme na eh, Evropské unii jak si vyrovnávat také s eh, námitkami v tom smyslu, že jsme nedostatečně kontrolovali. Čili když teď mluvíme o přírodních katastrofách, chceme tam zas, chceme zasahovat, chceme jim čelit, tak samozřejmě musíme mít jiný, bychom museli mít, pokud chceme postupovat práva celoevropsky, musíme mít eh, jiné eh, legislativní předpisy o katastru nemovitostí, o správě nemovitostí, o eh, hasičských sborech, jiné mm, předpisy pro jejich fungování. Čili dobře řešit katastrofy a dobře čelit katastrofám, to není jenom otázka peněz, ale také otázka organizace. A pokud se na ní chceme zaměřit a udělat první krok, tak se dostáváme do evropského intervencionismu. Já tohle to nechci nechci. Naše frakce to nechce, čili eh, my jsme proto, aby členské státy nesly odpovědnost sami. Chceme eh, nechat odpovědnost na městech, eh, obcích, regionech a chceme, aby zůstala organizace těchto akcí v jejich rukou a aby byly mm, dávány k dispozici dostatečné prostředky. To je na regionálních fondech a my bychom se měli zaměřit eh, na to, aby pomoc se stala své pomocí, aby byl dodržen princip, princip subsidiarity a aby jenom ve zřídkavých případech, kdy na členský stát je to jaksi příliš eh, náročné, tak pak by jaksi vstoupila do hry vyšší rovina, eh, například rovina tedy celoevropská s nějakými nadnárodními sbory či technickými vzájemnou technickou pomocí. Děkuji. Eh, Děkuji, pan Vatula, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já také budu stručný. Souhlasí. V důsledku klimatických změn potřebujeme makroregionální přístup Domnívám se, že pokud je o budoucí eh, evropskou strategii, která je skutečně velmi nutná, eh, tak eh, musíme přisoudit eh, důležitou roli i čestným funkcím nebo dobrovolným funkcím. To se eh, projevilo zejména tam, kde dochází ke katastrofám a tam, kde byla zapotřebí pomoc po katastrofách. V roce 19, pardon, 2011 tento rok bude rokem dobrovolnické práce a tomuto tématu bychom mohli vymezit i víc prostoru v ochraně proti katastrofám a prevenci katastrof. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji mnohokrát. Pan Kelly. Děkuji. Chtěl bych poblahopřát panu zpravodaji. Především se vážím jeho pragmatických eh, návrhů. Je to bod číslo 5, kde se uvádí, že prevence je lepší než eh, léčení následků co se týče financování budoucích programů, eh, tak se jistě tam je důležité, abychom zavedli už určité prevenční standardy. Před Vánoci v mé zemi došlo k ohromným záplavám a eh, města, která to nikdy nezažila, byla zaplavená, ale měli bychom ještě více záplav, kdybychom nezavedli preventivní opatření. To znamená, že místní úřady a regionální úřady musí řešit tyto situace. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom předešli k celé řadě takovýchto katastrof. Čili národní vlády, pokud nebudou zavádět určité standardy, tak by neměli ťukat na dveře Evropské unie a žádat o fondy z fondu Solidarity. Čili myslím si, že zpravodaj udělal velice dobrý návrh a měli bychom ho stoprocentně podpořit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Alfons má slovo, prosím. Děkuji. Chtěl bych také zareagovat, protože mám pocit, že otázka prevence rizika je zcela zásadní. Rizika jsou velice různé povahy. A když vezmeme například, že máme stejnou politiku pro záplavy, požáry, zemětřesení, tak mi to nepřijde úplně odůvodněné, protože nemůžeme eh, předvídat, co se stane. Vždycky se to řeší až po té katastrofě. Když máme například prudké srážky, tak nikdo nemůže Eh, zabránit tomu, aby eh, padal hustý déšť. Čili tyto věci můžeme eh, brát v úvahu, ale musíme brát otázku prevence v určité oblasti, kde se předvídá tato katastrofa, čili bychom měli zasahovat maximálně předtím, abychom nemuseli řešit kolosální dopady takovéto katastrofy poté. Například Korzika, která byla zasažena požáry. Eh, čili tam existovala prevence, kdy stát informoval o možných požárech, takže se tam všichni zásobovali vodou. Ale v posledních letech tomu tak nebylo, protože došlo k naprosto extrémním klimatickým podmínkám. A myslím si, že prostředky regionů i státu, pokud máme Eh, určité extrémní situace, tak eh, musíme mít eh, určitý tým, který by měl takto reagovat na tyto katastrofy. Já si myslím, že bychom měli mít takovéto jednotky, zásahové jednotky v případě požáru. Děkuji mnohokrát. Několik krátkých poznámek v řečtině. Já bych chtěl také poděkovat panu Jející zprávu. Zmiňuje se o všech důležitých aspektech tohoto tématu a zdůrazňuje důležitou roli lokálních a regionálních Eh, institucí v rámci řízení katastrof nebo zvlá, prevenci katastrof. Eh, mluví se tady také o, o tom, že eh, komise se snaží Eh, také se zapojit do prevence katastrof právě v souvislosti s víceletými programy eh, na období 2007 až 2013. Možná, že bychom mohli ještě jednou zdůraznit to, že eh, velmi důležitá je, důležité je číslo 112, nouzové číslo, na které mohou volat jednotně v celé Evropské unii všichni obyvatelé. Je důležité spolupracovat na evropské rovině, koordinovat akce na evropské rovině. E, důležité je mít e, přeshraniční aktivity, vyměňovat si technické znalosti e, a zkušenosti z oblasti zvládání katastrof, vytvářet společné databáze a Eh, dostatečně včas informovat další regiony, které jsou ohroženy. Děkuji. Nyní bych rád předal slovo panu Dojčovi a na závěr dáme slovo panu zpravodaji. Pan Dojč. Eh, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim!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 se omezit na následující. My jako výbor Evropského parlamentu bychom měli projevit solidaritu, protože v uplynulých dnech došlo na Madéře k jedné z nejrozsáhlejších katastrof posledních desetiletí. Více než 40 obětí si vyžádala tato katastrofa. A pan Tesera, náš kolega, zde dnes odpoledne nemůže mezi námi být, protože je v místě, je na Madeře a stará se o důsledky této přírodní katastrofy, snaží se tam pomáhat a proto je důležité, abychom si zde tuto katastrofu připomněli, protože před několika měsíci delegace eh, našeho výboru pro regionální rozvoj navštívila Madéru, aby si udělala obraz o situaci a domnívám se, že je důležité abychom přispěli v podobě jednotlivých návrhů, ale je také důležité vyjádřit solidaritu. To považuji za důležitý krok. A pokud by Evropský parlament v tomto ohledu mohl něco učinit, tak bychom to skutečně učinit měli a pomoci těm, kteří eh, trpí nejvíce. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jsem velice rád, že jste řekl tento návrh jste předseda delegace, která, nebo jsem předseda um, delegace, která má na starosti také Madeiru, takže jsem velice zasažen tím, co se tam stalo, čili předám vaši žádost eh, paní Hibnerové, aby napsala dopis a vyslovila solidaritu eh, lidem, kteří žijí na Madejře. Nyní bych rád eh, předal slovo zástupci komise, panu Delanovi, prosím. Oui, merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo komise, bych chtěla poděkovat výboru Regi a zpravodaji za toto stanovisko, za tento příspěvek, který se týká pana Ferrerase. Je to otázka prevence v této oblasti katastrof. Chtěl bych také říci, že místní a regionální úřady zde sehrávají velice důležitou úlohu, co se týče řízení katastrof, také prevence, přípravy, eh, rekonstrukce. Chceme vytvořit integrovaný přístup a chtěli bychom pracovat na tomto cyklu eh, solidarity a reakce, nicméně je také tady velká odpovědnost na straně prevence. Od přijetí tohoto sdělení v roce 2009 jsme vytvořili celou řadu iniciativ, abychom začali pracovat na dobrých praktikách, na vzdělávání, na analýze rizik, na kartografii těchto rizik a pochopitelně místní a regionální úřady se zapojili do tohoto procesu. Čili otázka financí, to je konkrétní otázka. Provedli jsme analýzu, podívali jsme se na finanční nástroje, které jsou k dispozici a pomocí této zprávy budeme schopni zhodnotit stávající finanční prostředky, které jsou k dispozici v oblasti prevence. Co se týče solidarity, kterou navrhuje pan zpravodaj, komise zvažuje, že vytvoří lepší propojení mezi finančními nástroji a zavede eh, kritérium ehm, v oblasti životního prostředí, jak předcházet těmto katastrofám. Čili vytvořili jsme určitý proces, metodologii, pomocí které efektivně zavedeme tato opatření, což bude přidanou hodnotou jak na místní a regionální úrovni. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Předtím, ještě ještě než dám slovo panu zpravodaji, tak eh, bych vás chtěl informovat, že termín na podávání pozměvacích návrhů je 1. března odpoledne. Budeme hlasovat eh, o těchto návrzích u nás v Dubnu, potom výbor Envy chce přijmout eh, tuto zprávu 3. a 4. května roku 2010. A nyní má slovo pan zpravodaj, prosím. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem svým kolegům za jejich příspěvky a poznámky. Chtěl bych jenom zdůraznit, že nejsme vedoucím výborem v případě této zprávy, nicméně se podíváme na veškeré dokumenty. Nechtěli jsme hlavně zdvojovat naši práci, to znamená myšlenky, které byly vysloveny v jiných dokumentech. Nyní Otázka solidarity. Pochopitelně to vememe v úvahu, především aspekt, který se týká mezinárodní spolupráce, koordinace kroků, sdílení odpovědnosti i solidarity. Jeden z kolegů uvedl, že bychom měli věnovat větší pozornost zemědělství v oblasti takovýchto přírodních katastrof. Musím říci, že tato otázka nespadá do naší pravomoci, protože zemědělství je financováno z jiných fondů, z jiných systémů a pomoc tedy zemědělství se dostává odinut. Pochopitelně vemu v úvahu také ostatní poznámky, které zazněly a co se týče konečného dokumentu, jakmile jej připravíme, tak eh, se pokusím zohlednit vše, co zde dnes bylo řečeno. Děkuji. Dobře a ještě jednou mnohokrát děkuji panu zpravodajovi a děkuji všem kolegům za tuto diskusi. A vzhledem k tomu, že eh, žádné jiné rozhodnutí eh, výbor nemusí přijmout, můžeme přistoupit k bodu číslo 7 našeho programu. Jedná se o příspěvek regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi, zejména s ohledem na cíl 2. A nyní má slovo paní Rody Kraca Cagaropulu. Děkuji vám, pane předsedo. A kolik času mám přibližně? Pane předsedo, prosím, kolik času mám k dispozici na svůj referát? Ε, μέγιστο μισή ώρα, κυρία Κράτση. Πόσο είπατε? Μισή ώρα. Στο για σύνολο. Για όλο το... Půl hodiny, celkem půl hodiny. Děkuji, takže to zestručním, abychom měli možnost vést následnou diskusi. Takže, pane předsedo, dovolíte-li, chci konstatovat následující. Jde o politickou soudržnost v obtížné hospodářské situaci, kterou prožíváme v Evropě a chci poukázat na to, jak důležitá je politika soudržnosti pro rozvoj jako takový, pro konvergenci, to je vlastně jádro evropské integrace a také eh, eh, pro řešení konkrétních problémů. Je to ale tež důležité z hlediska plánování a vyvíjení strategií v, bezpečnost, v bezpečném rámci. Pokud jde o koherenci, tak to je velmi důležité, eh, zejména dnes, protože prožíváme důsledky finanční a hospodářské krize a význam této krize je každým dnem viditelnější. Na straně jedné jsou teda důsledky krize viditelné a je nutno proti ním um, bojovat, ale pak je zde ještě jedno konstatování, totiž stali jsme se eh, mnohem vnímavějšími pro roli kohezní politiky. Evropské členské státy pociťují důsledky finanční a hospodářské krize mimořádně právě v této době, to znamená dopady na eh, produkci, eh, poptávku, zaměstnanost a zjišťujeme, že navzdory politice soudržnosti dochází teda k rozšiřování nebo prohlubování propasti mezi eh, lidmi. Zejména pokud je o jejich ekonomické postavení. Máme omezený rozpočet, eh, nemůžeme ním řešit eh, skutečné reálné problémy a nemáme ani velmi jednoznačné mechanismy a postupy solidarity. A to znamená, že to, co máme, eh, musíme eh, použít a nasadit co nejlépe, zejména teda nástroj politiky soudržnosti, to znamená strukturální fondy a všechny ostatní nástroje, opatření a iniciativy, které mohou podpořit eh, rozvoj regionu. To je rámec, v němž se pohybujeme. A o tom musíme ještě jednou popřemýšlet, přehodnotit. Právě eh, parlament by se měl tímto rámcem intenzivně zabývat. A v tom rámci nyní zkoumáme regiony spadající eh, pod cíl 2. Pro připomenutí, cíl 2 se teda zaměřuje na regiony, kde je zapotřebí řešit strukturální problémy. V finančním období 2000-2006 šlo o ty regiony, které měly jakýsi nedostatek v rozvoji, které zaostávaly eh, v rozvoji za ostatními. A šlo také o dopad tohoto zaostávání na průmysl a výrobu. Eh, v tomto eh, finančním, současném finančním období se cíl 2 zaměřuje asi na 14 milionů lidí a jde tedy zejména o konkurenceschopnost a zaměstnanost. Jde teda o podporu eh, udržitelného zaměstnání a o blahobyt. A již nyní můžeme konstatovat, že ještě před krizí jsme zaznamenali pozitivní výsledky tohoto opatření v nejrůznějších oblastech. Tam, kde byly evropské regiony eh, postiženy negativně, například v průmyslových regionech, eh, konstatujeme, že eh, existovala alespoň stabilita před krizí. To znamená, že tyto regiony se dále nepropadaly do recese. Ale nyní zjišťujeme, že politika soudržnosti se projevila pozitivně na regiony spadající pod cíl 2. Samozřejmě, že bychom mohli postupovat ještě koncentrovaněji. Mám eh, například na mysli to, že potřebujeme konkrétní studii, která by proskoumala, jaká je situace, situace dnes eh, právě v regionech spadajících pod cíl 2 a tady by bylo zajímavé podívat se i na zprávy, které musí členské státy předkládat. A sice to museli učinit ke konci roku 2009. A já doufám, že v těchto zprávách nej, není pouhý výčet eh, určitých bodů, ale jsou tam i eh, doporučující návrhy, jak ještě lépe využít nástrojů politiky soudržnosti. Takže návrh, jak my můžeme zlepšit politiku soudržnosti jednak, to, co již děláme na evropské úrovni, totiž eh, usnadnění nebo zjednodušení eh, použití nástrojů eh, kohezní politiky. To znamená například zjednodušení eh, činnosti zprávy, to znamená zjednodušení správních činností. Dále, jaká je situace ve vztahu k zálohovému financování a tak dále. Nemám čas, abych se dotkla všech, všech detailů, ale domnívám se, že to je určitý nástroj, jimž lze usnadnit eh, situaci mnoha regionů které by pak měly možnost, že bude zafinancován eh, projekt, který pro ně bude představovat eh, prioritu a který bude z jejich strany uhrazen později. Také se domnívám, že členské státy by eh, měli lépe a inteligentněji využívat možností eh, nástrojů soudržnosti. To znamená, eh, že je nutno určité věci předvídat, abychom nemuseli zasahovat jako hasiči, až když hoří, ale předvídat vývoj z důvodu obtížné hospodářské situace musí členské státy nyní využívat finančních prostředků k tomu, aby reagovaly na bezprostřední důsledky krize. Pak ještě jeden návrh, který bych chtěla předložit, totiž že na evropské a národní úrovni Eh, si musíme prověřit, jak eh, co nejlépe koordinovat nástroje strukturálních fondů, teda politiky soudržnosti a eh, politiky rozvoje, to znamená například využití dopravních sítí. Já jsem přednedávnem navštívila jeden region v Řecku, kde jsem zjistila, že se mění nejenom tento severořecký eh, region, ale celá jižní Evropa se mění a změnila by se ještě více, kdyby transevropské sítě byly skutečně eh, dovršeny jako projekt. Dále existují různé možnosti inovace, to samozřejmě má podpořit konkurenceschopnost a zaměstnanost to je též cíl dvě a i zde musíme lépe využívat možnosti například sedmého rámcového programu pro vývoj a výzkum. Musíme to lépe využívat na úrovni regionu. Takže kdyby tyto nástroje byly přístupnější, tak by toho mm, vyvěraly obrovské možnosti. Takže to je dokument, který eh, mám před sebou, já vám jej dám k dispozici. Eh, eh, jsou tam obsaženy i určité statistické údaje o současné situaci a také tam ukazují, jak se politika soudržnosti vyvíjela a jsou tam i některé návrhy. Samozřejmě s velkým napětím očekávám nyní reakce kolegů a Evropské komise. Ještě poslední slovo. Eh, my skutečně musíme pochopit, že je tady určité nebezpečí z prodlení, totiž finanční a ekonomická krize se projevila ve všech členských zemích a je obtížné investovat, je obtížné financovat reálné hospodářství za těchto podmínek a proto musíme dnes víc než kdy jindy využít těch instrumentů, které máme k dispozici. A odpovědnost je eh, sdílená na evropské, národní a regionální úrovni úrovni. Toť mé poselství. Děkuji. Děkuji za eh, tuto prezentaci. A milé kolegyně, milí kolegové, návrh zprávy bude projednán 17. Eh, března. A tak, jak vás paní Kraca již informovala, každý samozřejmě může zaslat své dokumenty nebo pozměňovací návrhy a tato diskuse bude považována e, za první výměnu názoru, protože my budeme muset v pět hodin začít s hlasováním, nebo v pět hodin na deset minut maximálně. A máme přihlášených e, pět nebo čtyři řečníky. První e, má slovo pan nebo paní Westfal. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, eh, že se těším na spolupráci s paní zpravodajkou Kracer a s ostatními eh, stínovými zpravodaji. Já si myslím, že tohle to skutečně by mohla být zpráva a měla by to být zpráva taková, která eh, bude velmi užitečná v této situaci, v této situaci zaměstnanců a zaměstnavatelů v Evropě. Eh, my všichni si děláme starosti eh, se sociálními dopady finanční a hospodářské krize. Téměř všechny regiony a všechna města v Evropě jsou bezprostředně eh, postižena krizí nejen chudší země, ale i mnohé země z regionu cíle 2. My, sociální demokraté, Eh, považujeme boj proti krizi eh, za důležitý zejména z hlediska zlepšení situace zaměstnanců. Musíme se snažit vytvořit co nejvíce, zachovat co nejvíce pracovních míst a pracovní místa, která eh, byla zrušena, znovu vytvořit. Evropská regionální politika již před krizí kladla velký důraz na vytváření více, většího množství a větší kvality, lepší kvality pracovních míst. Je to to jedna ze strategických zásad evropské regionální politiky v současné volební, v současném volebním období. Dopady krize nesmějí vést k tomu, aby tyto dlouhodobé priority eh, byly jaksi změkčeny. Eh, podpora pro vytváření většího množství pracovních míst a lepších pracovních míst, eh, dále podpora spravedlnosti, stejného platu za stejnou práci pro muže i ženy. To jsou zásady, které musí být zachovány a posíleny. Vidíme, že regionální politika Evropské unie k tomu může může mm, velmi značně přispět. Již před krizí jsme mohli konstatovat, že evropské strukturální programy mají pozitivní dopady na zaměstnanost a na vytváření pracovních míst. Mnohé regiony eh, zvládly eh, vytvořit lepší přístup k pracovním, eh, k trhu práce a podporovali také mm, vzdělávání a zvyšování kvalifikace ehm, podobné akce. Nyní musí strukturální politika pomoci k tomu, aby e, se zmírnily dopady aktuální krize. Důležitá je větší flexibilita při využívání strukturálních fondu. Také fond pro eh, čelení dopadům globalizace musí hrát důležitou roli. Přála bych si, abychom stávající nástroje eh, prověřili z toho hlediska, jak eh, mohou čelit, napomáhat čelit aktuální situaci. Jak jsem řekla, těším se na spolupráci v rámci této zprávy. Děkuji, paní Westphal. Pan Teurer, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, i já se těším na spolupráci s paní zpravodajkou a s ostatními stínovými zpravodaji, protože toto téma, regionální politika Evropské unie v boji proti dopadům finanční a hospodářské krize, považuji za centrální úlohu Evropské unie. V analýze hospodářské krize zjišťujeme, že tato krize původně byla krizí bankovní. Eh, státy vydaly velké množství peněz um, za účelem stabilizace mezinárodního bankovního světa a přes tyto miliardové částky dochází nyní na úrovni podniků eh, k tomu, eh, že mnohé banky jsou velmi kritické při posuzování žádostí o úvěry a eh, je to problém zejména pro malé a střední podniky, protože přestože mají dobré zakázky, těžko se dostávají k úvěrům. A toto může být být velmi důležité, může to být jaksi centrální úlohou regionální politiky v oblasti zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Eh, snažit se určitými programy zlepšit eh, likviditu podniků eh, či situaci v oblasti záruk za úvěry. Podle mého názoru bychom měli se zaměřit na to, nakolik malé a střední podniky mohou být jaksi příjemci našich eh, finančních podpor. Malé a střední podniky v současné době eh, se snaží eh, redukovat, krátit své výdaje na výzkum a vývoj právě proto, aby zlepšili svou likviditu, ale to je přesně opačná cesta, je to chybná cesta, protože mm, i tady bych viděl, proto bych i tady viděl úkol regionální, politik, eh, úkol regionální politiky, spolupráci eh, s vysokými školami, s univerzitami a podporu eh, výzkumu a vývoje, protože jenom tak bude možné vyrábět konkurenceschopné mm, produkty a zajišťovat růst a zaměstnanost. To jsou jenom dva aspekty z mnoha, které musíme prověřovat v rámci této zprávy. Já jsem rád, že v tomto výboru se tímto tématem zabýváme. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Paní Deli, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, paní zpravodajko, co se týče přispění politiky rozvoje, která chce bojovat proti ekonomické a finanční krizi, tak mi přijde zcela zásadní, abychom se také podívali na dopady, především eh, na ty nejchudší a nejzranitelnější vrstvy obyvatel. Lisabonská strategie si stanovila, že vymítí chudobu v Evropě. Bohužel je patrné, že v letošním roce došlo k nárůstu chudoby v celé řadě členských států. Takže cíl dvě v podstatě se týká těch, kterých se dotkla nejvíce tato ekonomická krize. Čili je důležité, aby ve městech jsme bojovali proti dopadům této finanční ekonomické krize. Lidé mají problémy například s bydlením, se vzděláváním, se zdravotnictvím a také zde musíme zajistit určitá sociální, sociální záchrany. To znamená, eh, je to nevýdaná krize. Musíme zavést dlouhodobá opatření spolu se sociální politikou pro rozvoj regionů, pro trvalé udržitelný rozvoj. Bude to zaměřeno především pro chudé obyvatele v jednotlivých členských státech. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane předsedo. Já budu také co nejstručnější. A napřed chci říci toto. Totiž už i před krizí panovaly velké rozdíly mezi jednotlivými regiony a členskými státy. A e, ty se pak e, v důsledku krize ještě vyhrotily. Bez ohledu na to, kolik finančních prostředků bylo dáno k dispozici e, pomocí fondu soudržnosti nebo jiných. A vzhledem k tomu, že Evropská unie je vlastně eh, společenstvím eh, zemí, ehm, tak se tyto rozdíly eh, projevují výrazně. Jeden příklad z mé vlastní země, to znáte dobře. Řecko čelí nyní hrozbě, že se pojednou odstne vně Evropské unie, protože neodpovídá nebo nevyhovuje konvergenčním kritériím. Ale před tímto problémem stojí nejenom Řecko, ale pokud vím, i jiné země se potýkají s obdobnými problémy. A na tomto místě chci projevit solidaritu například s lidem eh, bulharským, rumunským nebo maďarským. V některých zemích, těchto zemích je problém ještě výraznější. A hovoříme-li o tom, eh, kdo na tom eh, má vinu a kdo eh, ponese důsledky, Mezinárodní měnový fond nebo kdokoliv jiný, to už teda není regionální problém. To je zjevné. Ta zpráva je zajímavá, ale jde také o toto. Pokud těmi kritérii bude stále konkurenceschopnost a zisk velkých podniků či společností, eh, tak ty problémy, které nás trápí, nezaměstnanost a tak dále, budou narůstat a budou čím dál tím nebezpečnější. Děkuji, pan Angorakis. Nebo paní Kraca. Nebo pan, pan Nisleroy eh, se přihlásil a také Evropská komise se chce asi vyjádřit, nebo ne? Ne. Evropská komise se nehlásí, říká předseda, takže slovo má pan van Nistelrooy. Já budu stručný této chvíli, kdy tady sedíme, na, eh, existuje eh, v parlamentu eh, zvláštní výbor, který se zabývá krizí. Paní předsedkyně Hübner zde není, ale ona je též členkou toho zmíněného výboru, aby hlídala vlastně koordinaci mezi prací toho jmenovaného výboru a námi. A chci zdůraznit, že my teď máme možnost provázat obě věci naše regionální politika e, je dlouhodobou politikou a krize, jak pan Toyer uvedl, je také výsledkem určitých chyb ve finančním systému, které e, musí být napraveny. A my zase potřebujeme více času, abychom viděli, eh, jaký má krize dopad na jednotlivé evropské regiony a jaký to bude mít dopad na naši politiku soudržnosti a na jiné naše nástroje. To znamená, musíme mm, klást dobré klíčové otázky a předložit eh, nové eh, koncepce, například novou koncepci pro politiku soudržnosti. A proto by bylo dobře, aby vlastně i ty dokumenty, které předkládáme, byly provázány, aby i dokument paní Kratca byl provázán s touto realitou. Děkuji. A děkuji. Paní Kratca má slovo. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji za zajímavé příspěvky. Já podporuji všechno, co zde eh, zaznělo, eh, zejména eh, to, že by byla, měla být zdůrazněna teritoriální soudržnost, dále hledisko malých a středních podniků, to je každopádně klasické téma. Parlament v této oblasti je aktivní vždy. Malé a střední podniky, podniky jsou vlastně páteří regionu, čili každopádně toto podpořím. Eh, problém, kterým se tady zabýváme, eh, musíme eh, vidět v širších souvislostech. Nejde o to, jde tedy o to, abychom podporovali vyvážený rozvoj. Potřebujeme každopádně lepší konvergenci mezi členskými zeměmi a to je vše. Děkuji, pane předsedo.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 Dámy a pánové, takže začněme s hlasováním. Nejdříve se ptám, zdali máte všichni s sebou svůj hlasovací, svou hlasovací kartu. Takže prosím, abyste ji zasunuli do zařízení a uděláme si takové zkušebné hlasování. Máte, všichni jste připraveni, takže zahajují hlasování bez ohledu jak, hlavně hlasovat, abychom viděli, zda to funguje. Hlasovali všichni? Takže prosím stisknout jednou tlačítko. I pan Kelly již odhlasoval, takže můžeme ukončit hlasování, nebo ještě někdo? Dobře. Takže ještě počkáme na ty poslední, ale zdá se, že nám to funguje. Také ten poměr frakcí se zdá být eh, správný. Eh, takže navrhuji, abychom mezi časem ještě do toho zahrnuli manuálně i Madame Akony. A je zde ještě někdo bez hlasovací karty? Mají všichni ostatní kartu? Ano. Takže vždy k tomu přidáme ještě jeden hlas za EPP, Madame Makony. Takže začneme eh, stanoviskem o zemědělství a eh, health checkem, teda eh, oblastmi s přirozenými nevýhodami. Je to mm, s paní Feragut. Hlasujeme o odstavci 1, pozměvací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozměvací návrh 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Nyní kompromisní pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže odpadají pozměňovací návrhy 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hlasujeme nyní o pozměňovacím návrhu 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní pozňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Tím pádem odpadají pozměňovací návrhy 11, 12 a 13 a hlasujeme o pozměňovacím návrhu 14, ale ten byl stažen, i 15 byla stažena, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 16. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 17 pro? Ne, ten odpadl, protože 16 byla schválena. Takže hlasujeme nyní o pozměňovacím návrhu 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní je i kompletně vybavena kartami EPP, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 21. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 23. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 24. Pro? Proti? zdrželi se schváleno. Dále elektronicky hlasujeme o celém dokumentu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 39 hlasů pro, nikdo nehlasoval proti, nikdo se nezdržel, srdečně blahopřeji. Paní Feragut. So, dann kommen wir zur zweiten. Takže eh, se podíváme na druhé hlasování. Je to stanovisko Sustainable Future for Transport. Spravodajem eh, eh, je pan Kelly. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh. Budeme hlasovat odděleně ve dvou částech o pozměňovacím návrhu číslo jedna. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pozměňovacího návrhu jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Omlouvám se, já vidím, že ten vlastně ta osmička je stažena, protože sedmička... Aha, sedmička byla odmítnuta, dobře, takže hlasujeme o číslu 8 zcela normálně. Kdo je pro číslo 8? Pro? Ano, je to e, dobrý navrhovatel. E, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Kdo je tady? Eh, kdo je pro devítku? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Číslo 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Číslo 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Číslo 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 14, odpadá. Budeme hlasovat pouze o druhé části pozměňovacího návrhu číslo 14. Omlouvám se, jenom o první části návrhu číslo 14 budeme hlasovat, čili pozměňovací návrh číslo 14, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Nyní kompromis číslo 1. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Dále odpadají eh, pozměňovací návrhy číslo 17 a 19, takže hlasovat budeme o návrhu číslo 15. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 16, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. A to bych rád prověřil, čili pozměňovací návrh číslo 18 zkusíme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je zamítnut, 24 hlasů bylo proti, jenom 18 hlasů bylo pro. Takže pokračujeme dále hlasováním o pozměňovacím návrhu číslo 20 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. A druhá část čísla 20, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A to musíme také prověřit. Takže pozměňovací návrh číslo 21 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Já jsem zapomněl hlasovat sám. Návrh je zamítnut. Já bych eh, také hlasoval proti, takže jsem v klidu. Pozměňovací návrh číslo 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Přicházíme k, ke kompromisnímu návrhu číslo 2. Kdo je pro kompromis číslo dvě? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. A tudíž odpadá hlasování o návrzích číslo 26, 27. Takže nejprve si odhlasujeme 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 26, 27 odpadají a hlasujeme o 28. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. A pak máme pozměňovací návrh číslo 29, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď tady máme e, ústní pozměňovací návrh, který vidíte, e, nebudeme jej komentovat, vidíte ho před sebou a můžeme rovnou hlasovat, kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh. Ne, tak paní Krel, já se omlouvám. Naše frakce je proti tomuto ústnímu návrhu a e, nebude hlasovat. Dobře. E, zřejmě jste se na tom dohodli a e, nebudeme tedy o tom hlasovat. Můžeme přejít rovnou k třicítce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Číslo 31. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Číslo 32. Odpadá, takže pozměňovací návrh číslo 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dále hlasujeme o kompromisním pozměňovacím návrhu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní 34 odpadá a budeme tedy dále hlasovat o pozměňovacím návrhu 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 38. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh číslo 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 41. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 42 odpadá, protože jsme schválili kompromis číslo 3. Teď se můžeme pustit do závěrečného hlasování elektronicky. Zahajuji závěrečné hlasování, končím hlasování. Končím hlasování. 36 pro, 5 proti, 2 hlasy se zdrželi, čili blahopřeji panu Kelimu.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 Ah, uh, uh, uh, Děkuji mnohokrát. Můžeme prosím se dostat k dalšímu bodu na našem programu. Chtěl bych, chtěla bych požádat o slovo Nuna, aby řekl pár slov předtím, než budeme hlasovat. Obrigado, senhora presidente. Eh, antes de mais nada, não, não podia deixar de Um Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, chtěl bych vám pouze říci, že tento den je pro mě velice náročný. Jak víte, tak v sobotu se stala strašná tragédie na ostrově Madeira, což je ostrov, ze kterého já osobně pocházím a v tuto chvíli, eh, když k vám nyní hovořím, tak stále jsou vyprošťována těla spod trosek. V tuto chvíli máme 42 mrtvých a jsou tedy desítky zraněných. Celá řada vesnic je izolována, lidé nemají k dispozici vodu, Některé části tohoto ostrova se nacházejí v naprosté izolaci, jenom abyste si udělali představu, k čemu na Madejře došlo. Domy, mosty, silnice, ulice byly naprosto zdevastovány a myslíme si, že je tam ještě celá řada lidí, kteří nebyli vyproštěni ze sutin. Takže dnes odpoledne si beru poprvé slovo a chtěl bych říci že cítím velkou bolest a zármutek za všechny oběti, především jejich rodiny, také je tady celá řada lidí, kteří jsou nezvěstní a členové jejich rodiny nevědí, kde se jejich blízcí nacházejí, čili bych chtěl vyslovit eh, svoji bolest, své obavy o tyto lidi. Takže nyní mi dovolte, abychom se dostali k našemu tématu. Fyzicky jsem přítomen zde, ale srdcem a duší jsem na Madejře. Chtěl bych vám moc poděkovat za veškerou diskusi, která zde proběhla. Měl jsem možnost i na předešlých zasedáních se s vámi podělit o své nápady, o své myšlenky a chtěl bych říct si následující návrh. Chtěl bych stáhnout Pozměvací návrh číslo 4. Hovořil jsem s jednotlivými zainteresovanými stranami a údajně Evropská komise má seznam eh, programů, které se týkají těchto tohoto programu. Mám pocit, že to je ještě neformální rozhodnutí, ale budeme moci používat princip subsidiarity, čili tento pozměňovací návrh již není zapotřebí. Chtěl bych také říct několik slov k pozměňovacímu návrhu číslo 5. Byl předložen ústní pozměňovací návrh, jeho znění je na hlasovacím seznamu a já si myslím, že bychom měli mít maximální částky, eh, co se týče exportních zpracovatných eh, produktů. Věříme, že bychom měli vycházet z předešlých tří let a z toho důvodu nižší limit by měl být limit v letech 89 až 91. To jsou takzvaná referenční léta, která se nacházejí ve stávajícím nařízení. Abychom zajistili větší flexibilitu jednotlivých částek, tak bychom měli mít jednu finanční částku, co se týče třetích zemí. Spojil jsem se s jednotlivými poslanci, také jsem hovořil eh, se zástupci nejvzdálenějších regionů a zdá se, že bychom měli podporovat eh, pozměňovací návrhy, které chtějí zlepšit situaci v těchto nejvzdálenějších regionech. Chtěl bych také říci, že tady bude pozměňovací návrh, který má předložit komise v červnu, čili budeme moci aktualizovat některá nařízení, která se týkají této oblasti. Je to um, návrh 2326. Chtěla bych říci, vážený kolego, když jsme se bavili o bodu číslo 6, tak eh, jsme se také bavili o Madejře a rozhodli jsme se, že odešlu dopis panu Žardimu, abych vyslovila naši upřímnou soustrast a také nabídla naši pomoc nebo cokoliv, eh, co můžeme poskytnout eh, tomuto regionu. Čili, co se týče nařízení, o kterém budeme hlasovat, eh, tak jsem také pochopila, že paní Kres by se ráda vyslovila k ústnímu pozměňovacímu návrhu. Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych také eh, se vyslovit eh, k situaci na Madejře, velice mě to mrzí. Co se týče mého pozměňovacího návrhu, tak bych chtěla říci, že i když tento návrh se týká eh, těchto produktů, tak tady je také spojené riziko. Je důležité, abychom zajistili z dlouhodobého hlediska potravinovou soběstačnost. Soběsta- soběstačnost je důležitá z několika hledisek. Jednak je to potravinová bezpečnost a také je to důležité z hlediska životního prostředí. Chtěla bych připomenout, že dovozy se zakládají na um, také na ropě a na mm, ceně paliv, čili bychom měli i tuto otázku, čili nárůst cen eh, paliv brát v úvahu. Dobře, můžeme tedy začít hlasovat. Pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, schváleno. Pozměňovací návrh číslo 4 byl stažen. Dále desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šestka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Nebylo schváleno. Dvanáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto? Není. Bod odůvodnění 5. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Odpadá. nálej jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod odůvodnění 6a. Návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Bod odůvodnění 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A bod odůvodnění 7a. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 hlasů, 38 pro, 20 hlasování, dva proti, pardon, takže můžeme poblahopřát. So now, now we can move to um, point 11. Se dostáváme k bodu číslo 11. Je to vývoj v oblasti veřejných eh, zakázek, čili přijímáme návrh stanoviska. Můžeme začít hlasovat? Vážení kolegové, pozměňovací návrh, eh, pardon, odstavec 1, pozměňovací návrh 1, kdo pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměvací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. E, trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno, podle mého názoru. Dále čtyřka. Odstavec 2. Pozměvací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? A není druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď pětka. Pardon, ta byla stažená, čili pozměňovací návrh číslo 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní Osmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pada, desítka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jedenáctka. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Dvanáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináctka, je to buze. jazyková změna, tady nehlasujeme, čili 13, 14 nehlasujeme, teď 15, Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 stažena, teď 17 která už odpadá, tak osmnáctka, kdo je pro osmnáct, proti, zdrželi se, schváleno. Devatenáctka, kdo je pro? Je to ústní pozměvací návrh, ale pan Hlasujeme, takže 19. Už jsme hlasovali? Bylo to schváleno? Ano. Výborně. 20. Stažena. 21. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Teď je hlasujeme o návrhu stanoviska v pozměněné formě, elektronickým způsobem, čili zahajují hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. 41 hlasů, 40 pro, jeden proti, čili výborně, děkujeme. Vážení kolegové, můžeme se dostat k bodu číslo 12, prosím? Prosím, pan Vlasák má slovo. Paní předsedkyně, chtěl bych na závěr hlasování poděkovat všem koordinátorům, kteří se zúčastnili vyjednávání, takže děkuji za spolupráci. Chtěla bych také poděkovat jménem nás všech, že jsme se tak dobře vedli a nyní velice rychle bod 12. Jak víte, měli jsme první setkání naší pracovní skupiny, obdrželi jste návrh zprávy od sekretariátu po tomto prvním setkání, čili nyní to nemusíme probírat, nemáme moc času. Nicméně tady byl další bod, důležitý bod na našem programu pracovní skupiny, který se týká programu 2020 Evropské unie a zde bych ráda poprosila kolegu van Wilstenroje, který nás bude informovat o závěrech eh, práce naší pracovní skupiny. Eh, eh, Děkuji, paní předsedající. Rád budu stručný. Šlo o dvě, dva body programu do roku 2020. Jedná se vlastně o strategii, eh, která byla poprvé konzultována koncem loňského roku a bude také projednávána na jarním summitu a na červnovém summitu bude tato strategie pravděpodobně schválena. Eh, je to vlastně určitý komplex strategií, A myslíme si, eh, že eh, bychom mohli tyto strategie opravdu v rámci naší pracovní skupiny přímo ovlivňovat. Eh, a podstatě mm, je to tak, že mm, to neděláme tak jako v jiných případech, že bychom tady měli e, příslušný výbor, e, který vypracovává stanovisko a to mě vlastně udivuje, protože e, to je velmi důležité téma a vypadá to tak, že máme spíše pocit, to nebudu mm, před vámi skrývat, že je možné, že by předseda tohoto výboru mohl napsat dopis, ve kterém se bude říkat, že bychom považovali za správné, pokud bychom měli rozumnější parlamentní postupy eh, v rámci jednotlivých eh, výborů. Tedy bylo, byla by taková možnost eh, vlastně postupovat formou takovéhoto dopisu. Potom Mm, možná mm, za druhé bychom o tom mohli diskutovat. My tady v tomto výboru, eh, to by šlo například v březn, při březnové schůzi. A moje třetí připomínka, eh, další možnost by byla ta, že bychom s koordinátory jednotlivých eh, frakcí se podívali na jednu zprávu, na zprávu pana Losty, kolegy ehm, ze sociálně demokratické frakce, který vypracovává zprávu zprávu o dalším e, vývoji Lisabonské strategie a tam by bylo možné eventuálně e, zařadit e, tuto diskusi, aby tato zpráva se tedy zaměřovala více na budoucnost a tak bychom vlastně vytvořili takové přemostění mezi Lisabonským procesem a tou novou strategií komise to to byly tedy um, tři mm, takové připomínky, nad kterými mm, se zamýšlíme, nebo tři body, o kterých diskutujeme v pracovní skupině. Uh, jsou to tři možnosti, jak postupovat, uh, které jsem, se kterými jsem vás chtěl seznámit. A potom ještě jeden aspekt. Jde o to, abychom, eh, že chceme mít eh, rozhodnutí, eh, které by mělo být prodiskutováno v březnu na plenárním zasedání a možná, že frakce už by se měly informovat o tom, jakou pozici, jaké stanovisko zastupují regiony a města z hlediska politiky soudržnosti abychom jejich stanovisko již mohli, eh, abychom k němu mohli přihlížet v našich diskusích. Eh, pošlu vám, rozešlu vám text a budete se moci podívat na eh, dynamiku této, tohoto tématu a to je vlastně všechno v tuto chvíli. Uh, Děkuji, Lambere. A z důvodu uh, krátkosti času bych chtěla navrhnout následující. Chci vás požádat, abyste schválili návrh uh, dopisu, které zašle předsedkyně jak ikonu, tak i eh, konferenci předsedů výboru, kde budou vyjádřeny eh, naše postoje k eh, řešení této věci a kde bude navrženo i něco konstruktivního, že takováto debata by měla proběhnout. A vzhledem k tomu, že pan Kastolastas dnes není přítomen, projednáme s ním eh, představu o konverzi jeho zprávy do zprávy, která by zahrnovala též EU 2020 eh, později, ale kdybychom se na tom dnes mohli již shodnout, tak by nás to určitě posunulo vpřed a v březnu se dohled, do, dohodneme na ostatním a doufám, že i s spravodajové eh, se shodnou na dalším postupu, ale rozhodně chceme být aktivní a budeme aktivní v rámci EU 2020. Tolik teda můj návrh. Kdybychom se dnes na tom mohli shodnout, tak by to bylo dobře. Mohli bychom pak uzavřít tento bod. Takže děkuji Lambere a můžeme nyní přistoupit k bodu 20 programu, pardon 12 eh, programu a srdečně zdravím a vítám Eh, pana Filipa Maystadta, prezidenta Evropské investiční banky eh, to, co bylo v uplynulých pěti eh, letech mm, vykonáno ve spolupráci mezi vaší a naší institucí v oblasti mm, kohezní politiky, bylo vítáno všemi zúčastněnými. Domníváme se, že mm, kohezní politika je velmi důležitá též pro budoucnost a proto eh, výměna eh, názorů eh, s vámi dnes bude velmi užitečná, zejména pro nás. A proto bez dalšího otálení bych vám chtěla udělit slovo a případně si pak ještě uděláme diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo mi řečeno, že mám v Evropském parlamentu hovořit svým mateřštinou, a nevím, jestli mám hovořit tedy anglicky nebo lucembursky, ale jako belgičan budu tedy hovořit eh, francouzsky. Ale jestli chcete, ne. V každém případě bych chtěl poděkovat za pozvání eh, na zasedání vašeho výboru. Už eh, jste se zmínila o tom, že Evropská investiční banka byla povolána, aby spolupracovala s komisí a konkrétně s vámi, s paní předsedkyně. A je to normální, protože Evropská investiční banka je finanční mezinárodní institucí, která má své eh, rysy dané římskou smlouvou a v podstatě je tam jasně stanovené Eh, stanovená naše mise, co máme dělat. Máme finančně podporovat cíle Evropské unie. To znamená, že je naprosto přirozené, že existuje spolupráce mezi Evropskou investiční bankou a ostatními evropskými institucemi. A pochopitelně také s komisí a radou a Evropským parlamentem. Jsem vždy velice rád, že mohu přijít na půdu Evropského parlamentu smlouva nestanoví nic konkrétně, co se týče vztahu mezi Evropské centrální bankou a Evropským parlamentem, ale pochopitelně veškeré nástroje, které jsou používány, musí být také vysvětleny na půdě Evropského parlamentu. Co se týče regionální politiky, tak zcela jasně je to naší prioritou. Jestli je to jasně stanoveno ve smlouvě. Je to článek 309, který vstoupil také v platnost vstupem platnosti Lisabonské smlouvy. Zde je jasně dáno, že úkolem této banky je, aby přispívala k financování projektů v méně rozvinutých regionech a tento text konkrétně uvádí, že je tady určité propojení mezi strukturálním fondem a ostatními finančními nástroji, které jsou v Evropské unii používány. Čili samotná smlouva uvádí, že Evropská investiční banka musí spolupracovat s komisí především co se týče využití strukturálních fondů. Takže financování projektů v takzvaných konvergenčních regionech jsou prioritou Evropské investiční banky v roce 2009 jsme zafinancovali přes 250 eh, projektů eh, v těchto konvergenčních regionech. Eh, dohromady to bylo 29 milionů euro. Loni Evropská investiční banka vyčlenila 169 miliard. Jsme jednou z významných investičních eh, institucí, podobně jako Světová banka, ale pochopitelně se soustředíme v zásadě na Evropskou unii, čili máme 29 miliard eh, pro tyto regiony, eh, čili v roce 2009 došlo k nárůstu oproti roku 2008 v řádu 38 Takže v podstatě tady došlo e, k rovnováze mezi jednotlivými členskými státy, mezi starými i novými. Ve 12 členských státech jsme zafinancovali přibližně 13 miliard, to znamená 6 13 miliard ve 12 a každopádně míra nárůstu se zvýšila v nových členských státech oproti starým členským státům abych vám udělal takovou představu. Celkové navýšené částky eh, v těch konvergenčních regionech eh, není tedy překvapením, že země, které jsou prvními příjemci v těchto konvergačních regionech, je Španělsko, kde jsou 4 miliardy 600 tisíc, dále je Polsko 4 miliardy 60 tisíc to znamená, ta pomoc je věnována velkým členským státům, ale když se podíváme eh, na nárůst na hlavu, tak eh, je první Estonsko, když eh, se podíváme na tento způsob nárůstu, dále je to Litevsko, Portugalsko a Slovinsko. Co se týče sektorové orientace, více než polovina v těchto konvergenčních regionech je věnována do energetiky a do dopravy, ale zároveň také jsme podpořili projekty v jiných sektorech, především eh, v sektorech tzv. znalostní ekonomiky, to znamená věda, výzkum, inovace. Takže pokud mi dovolíte, paní předsedkyně, tak se ve svém stručném úvodu soustředím na vše, co bylo inovační v loňském roce. Je to spolupráce mezi komisí, bankou, co se týče využití strukturálních fondů. Je tady jeden způsob, jak rychle využít strukturálních fondů, znamená to zafinancování takzvané protistrany. Co se týče strukturálních fondů, tak eh, tady máme členské státy, eh, které přispívají a máme tady několik eh, případů, kdy jsme pomohli národním úřadům, kteří mají tuto takzvanou protistranu, což znamená strukturální půjčky, programové půjčky a v loňském roce jsme využili něco více než 3 miliardy. Je to první typ spolupráce, která je asi užitečná, protože umožňuje v určitých případech urychlit využití strukturálních fondů. A to je také pro takzvané konvergenční regiony, ano. Je to tak, ve dvou členských státech se dají Eh, využít strukturální fondy v těchto konvergenčních regionech. Ale šli jsme ještě dál, protože spolu s vámi jsme vylepšili další velice důležitou formu spolupráce. Pamatuj se na jednu schůzi, bylo to, myslím, ve vaší kanceláři v dubnu roku 2005, kde jsme se dohodli na této spolupráci, kdy jsme si řekli, že budeme mít takzvané 4G. Je to Jasper, Jessica, Jasmine, čili 4J, pardon. Asi si vzpomenete, že jsme měli tato čtyři je, čili Jaspers je program e, mezi komisí eh, Německém, Belgii, kdy jsme spolu dali dohromady technické prostředky, abychom připravili projekty, které se dají zafinancovat ze strukturálního fondu. Čili je to opatření, které bylo vytvořeno, abychom využili strukturálního fondu co možná nejrychlejším a nejefektivnějším způsobem. Čili zde se připravovaly projekty v oblasti dopravy, životního prostředí, energetiky a mohu vám říci, že v roce 2009 130 projektů bylo připraveno v rámci Jaspers, čili 130 projektů v roce 2009, většina z nich v Polsku, v České republice a v Rumunsku. Dohromady je to 240 projektů, které byly připraveny v rámci Jaspers a můžeme říci, že programy připravené v rámci Jaspers jsou mnohem rychleji přijaty komisí, co se týče využití strukturálních fondů. A jak jsem řekl, zcela jistě v tomto sektoru vody, například eh, čističek, distribuce vody, 23 projektů, které byly připraveny v sektoru Jaspersem. Dále je to oblast dopravy, ať už jsou to železnice, eh, přístavy, letiště a dále je to 18 v oblasti energetiky. Druhé je, je Jeremy. Jeremy je určitá myšlenka, nová myšlenka, která se snaží transformovat strukturální fondy, které se obyčejně používají jedenkrát jako určitá dotace jednorázová, ale chce je převést na určité další obnovitelné financování. Čili je to první pokus, snaha využívat strukturální fondy opakovaným způsobem. To znamená, jde o to, abychom tímto způsobem zlepšili přístup malých a středních podniků k úvěrům a zavést eh, tam, kde je určitý nedostatek finanční nejrůznější nástroje. Může to být velice odlišné v jednotlivých regionech, v jednotlivých zemích, někde to může být pomoc pomocí záruk, jinde to může být eh, fond, kapitálový fond, eh, někdy jsou to mikropůjčky, čili naprosto záleží na analýze dané situace v daném regionu, v dané zemi a cílem je eh, zaplnit určitý nedostatek, čili poskytnout finanční prostředky, které chybí eh, v daném regionu. Čili to děláme pomocí Jeremy. V tuto chvíli máme 19, pardon 10 fondů, které byly takto vytvořeny eh, v celkové částce 1,4 eh, miliardy a používá se to v sedmi členských státech a ve třech nebo více než třech regionech. Třetí je, je Jessica. Jessica je stejná myšlenka, čili snaha použít strukturální fondy způsobem, který je opakovatelný, obnovitelný. Je to v oblasti eh, renovace měst. Máme zde eh, fondy na rozvoj měst, čili je to snaha, kterou vytvořila komise, eh, také Rada Evropy a RBD. Snažíme se vyčlenit strukturální fondy, abychom zavedli finanční nástroje, pro rozvoj měst. V tuto chvíli máme 15 dohod, které byly podepsány, aby se zavedly takovéto projekty Jessica v celé řadě členských států a 8 fondů bylo otevřeno v celkové částce 900 milionů euro. A čtvrté je, je Jasmine. Jasmine se snaží poskytovat technickou pomoc eh, v oblasti mikropůjček. Velice stručně bych eh, na závěr chtěl ještě doplnit dva další společné nástroje, které jsou používané mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, protože nejsou vyčleněny pouze pro ty konvergenční regiony, jsou tam ale také využívány. V prvním případě se jedná o takzvanou ELENu, což je další Technická pomoc, rozvedla komise, je také eh, řízena naší bankou a je to pomoc pro místní orgány, eh, vesnice, municipality, regiony. Eh, jedná se o investiční programy, které zajišťují vyšší energetickou účinnost, čistou dopravu a trvale udržitelné energetické zdroje. Je tady velká poptávka, především ve větších eh, městech, aby se tam zavedly programy, jako je například, eh, například Paříž, projednává program eh, energetické úspory ve školách, čili jsou tady takovéto projekty, což je podpořeno 15 miliony euro, které byly poskytnuty komisí na podporu těchto typů projektů. A poslední nástroj, o kterém bych se rád zmínil, je to nástroj sdíleného rizika v oblasti e, vědy, čili tady sdílené riziko v, pro oblast vědy. Velice dobře víte, že vědecký program pochopitelně nikdy nemůže naplnit eh, jasně cíl, který si stanoví, čili je tam vyšší riziko v případě takovýchto vědeckých programů, čili spolu s komisí jsme hledali prostředek, jak eh, zajistit, aby tato, tyto projekty byly ještě takzvaně rizikovější, než by obvykle byly. Čili jsme vytvořili určitou ochranu Máme jeden, jednu miliardu, která přichází ze sedmého rámcového programu vědy a jednu miliardu euro, která je v podstatě takovým ročním příspěvkem Evropské investiční banky. Čili máme zde tyto miliardy euro, které nám umožňují financovat půjčky, rizikovější půjčky pro celkovou částku 10 miliard euro. Čili máme takovýto vzorec a věříme, že to je nástroj, který bude čím dál tím více využíván. Byl zaveden v roce 2007. Tehdy jsme zavedli tento nástroj sdílení rizik. V roce 2008 už jsme měli miliardu a v roce 2009 to byly 3 miliardy euro, které byly takto půjčeny napříč Eh, pomocí Evropské komise a naší investiční banky. Čili to je asi vše na úvod a doufám, že dialog s Evropským parlamentem bude velice důležitý, protože v tuto chvíli připravujeme finanční výhledy na následující léta. Slyšel jsem, že by váš výbor chtěl prosadit iniciativu 2020. V tomto kontextu se budeme muset zamyslet nad finančními nástroji, které nám umožní efektivním způsobem naplnit tyto cíle, které chceme naplnit a spolu s komisí chceme učinit návrhy, které potom bude moci přijmout jak parlament, tak Evropská rada. Děkuji. Mohli bychom začít s poznámkami, s otázkami. A jako první je tady pan Van Listeroy, prosím. Yes. Ano, děkuji vám. To je významný moment eh, pro výměnu názorů o pokroku. První otázka. Kdo je vynálezce těch krásných jmen eh, pro všechny ty programy? Je to tato osoba? Dnes večer se vracím do Nizozemska a z důvodu místních komunálních vlád a tam budu vyprávět o tom, eh, co děláme a zmíním se také o těch krásných eh, ženských jménech, eh, které jsme, kterými jsme teda pojmenovali tyto programy. Ale nyní vážně. Vy jste se eh, zmínili o tom fondu pro řešení krizových situací a rizikových situací. Jestliže se podíváme na to, co eh, trh eh, nyní získává od bank, existuje velká mezera nebo nedostatek a jestliže nějaký region chce eh, vybudovat technologický park, včetně univerzit a tak dále, potřebuje teda rozsáhlou infrastrukturu, tak skutečně nikdo do toho nevstoupí, anebo možná až za pět, čtyři roky, ale vy potřebujete rozvoj. A v takovéto chvíli je důležité mít trochu duch vynalézavější nástroje, trochu duchaplnější nástroje. A tady se ptáme, jaká omezení, jaké překážky jsou vlastně Mm, respektive eh, jsou před vámi, chcete-li proniknout na trh. Jsou překážky v našem finančním nařízení. Evropský parlament teda eh, zpracovává finanční nařízení. Jsou tam obsaženy překážky? Bylo by zajímavé vědět, zdali vlastně tyto finanční nařízení nebo toto finanční nařízení, které se zrodilo před třemi, čtyřmi roky a které i Evropský parlament eh, schválil, v sobě obsahuje určité bariéry. A my musíme vstoupit vlastně do té nové generace eh, finančních opatření, inovativních opatření, ale ze strany výboru pro rozpočtovou kontrolu zaznamenáme zaznamenáváme velkou kritiku vůči, vůči tomu ale nevíme, jaké je jejich stanovisko vůči těmto programům Jaspersovi, Jesice a tak dále. Pan Tremopoulos má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Takováto bilance, já ještě počkám chvilku. Tato bilance eh, činností Evropské investiční banky je velmi užitečná a já si myslím, že, eh, nebo doufám, že dostaneme mm, podobnou zprávu v podrobnějším Eh, formulaci také písemně eh, v našem výboru. Eh, já bych se rád vyjadřil k tématu, které je v poslední době aktuální a které je důležité i pro politiku soudržnosti. A zajímal by mě váš názor. A sice je to krize, která probíhá v některých zemích v současné době, v některých zemích Evropské unie. Možná by Evropská investiční banka mohla podniknout i něco k, za tím účelem, aby se s touto krizí včas něco udělalo. My jsme mluvili do posud o tom, že eh, se stalo několik chyb při provádění programů. A ptám se, jestli i vy máte v rámci své činnosti v jednotlivých zemích podobnou zkušenost a jak vysoká je míra chybovosti, eventuálně eh, v jaké míře se jedná o podvody. Máme ještě dvě přihlášky do diskuse, a sice Madame Kraca a Madame Deli. Takže Madame Kraca máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. I e, moje otázka míří na e, předsedu Evropské investiční banky. Mohl byste nám ještě konkrétněji poreferovat o e, cílech a bilanci opatření EIB s ohledem na konkurenceschopnost? To souvisí s tématem, o němž jsme již hovořili, totiž hovořili jsme o zprávě pro kterou jsem příslušná já, a sice zprávě o eh, politiky soudržnosti s ohledem na cíl 2, to znamená konkurenceschopnost a zaměstnanost. To je důležitý bod a to je také eh, eh, důvod eh, mnoha pozitivních nových aspektů posílení konkurenceschopnosti. Takže bych byla ráda, kdybyste mohl trošku bilancovat činnost EIB v tomto ohledu a jaké výsledky zde zaznamenáváte. Děkuji a paní Deli má slovo. Děkuji, Paní předsedkyně, pane předsedo, vy jste hovořil o roli EIB v souvislosti s financováním projektů um, um, rozvoje měst. Um, dobře, víte, že um, města dnes potřebují více vlastních prostředků a nejenom půjčky a úvěry. A proto otázka, jak může EIB spolupracovat s místními poskytovateli finančních prostředků, aby financovala projekty nejenom rozsáhlé infrastrukturální, ale i menší projekty, například opatření na zlepšení energetické účinnosti e, v bytech. Děkuji. Děkuji vám všem a e, nyní dávám slovo panu předsedovi či prezidentovi, aby odpověděl na otázky. Děkuji vám všem za tyto otázky. Domnívám se, že pan van Nistelrooy nadnesl velmi důležitou otázku, o níž bychom měli popřemýšlet, zejména v rámci přípravy příští finanční perspektivy a vyvodit z toho určitá poučení. My jsme už eh, určité inovativní nástroje vyvinuli, ale je jasné, že čas od času, času se setkáváme s obtížemi a vy sám eh, jste jednu z takových zmínil, totiž jde o finanční nařízení. Šlo teda o nutnost vytvořit inovativní finanční nástroj. A dovolte, abych k tomu uvedl jeden jednoduchý příklad. Více eh, letý charakter eh, komise se nemůže zavázat na více než jeden rok, ale je velmi obtížné vytvářet takovéto finanční nástroje, jestliže nemůžete zaručit svému protějšku nebo svým partnerům, že to potrvá alespoň několik let. To je teda jeden příklad. Ta víceletost, to je něco, co by příští finanční nařízení mělo mm, jak si řešit mm, v určitých případech a za určitých podmínek. Takže měli bychom uvažovat o tom, jak v určitých oprávněných případech umožnit um, přijetí víceletého závazku. A o tom bychom měli společně popřemýšlet. Teda jde o specifické finanční nařízení, o specifických finančních nástrojích. Na tom pracujeme spolu s komisí, jak známo, a Vy jste se nezmínil o RSCF, ale je to jeden z nových nástrojů. Existuje vlastně revize v polovině období. A takže se dozvíme více poté a na základě toho budeme moci lépe připravit budoucí finanční nařízení. Dále zazněla taková obšírná eh, otázka, jak bojovat proti krizi. Pochopitelně tady je otázka, jak na to reagují jednotlivé členské státy. Nicméně bych chtěl říci, že obecně jsme svědky toho, že reakce členských států byla velice užitečná. když se podíváme na recesi ve 20. 30. letech, tak vlastně tehdejší eh, reakce státu byla různorodá, odlišná a obecně můžeme říci, že rychlá reakce eh, členských států s jejich plánem oživení obyceně eh, sehrálo velice pozitivní úlohu. Pochopitelně Jednotlivé členské státy mají problém s veřejnými financemi, ale myslím si, že bylo dobré, že jsme rychle eh, reagovali. Kdybychom byli pasivní, tak dopady by byly mnohem horší. Pochopitelně došlo k chybám. V některých členských státech už se přiznali k určitým chybám. ale musíme to rozlišovat od skutečných podvodů. Co se týče Evropské investiční banky, tak eh, v rámci Evropy chceme posílit eh, oživení, jak již bylo řečeno v roce 2008, čili Evropská investiční banka musí konat rychle, účinněji, to se týče také objemu eh, našich půjček, či došlo k velkému zvýšení objemu půjček ze 70 na 79 miliard a máme tady dodatečné půjčky, které jdou do tří hlavních oblastí. První oblast je podpora malým a středním podnikům, to znamená zvýšit naše bankovní půjčky za podmínky, že Evropská investiční banka zlepší podmínky pro malé a střední podniky a máme tady také nové produkty, které opět poskytují větší jistotu, to znamená, že skutečnými příjemci budou malé a střední podniky. Jinak jsou tady tradiční nástroje, ale máme také nový typ přímo pro malé a střední podniky. Eh, požadujeme tam velkou transparentnost, čili je důležité, aby naši, díky naší intervenci se zlepšila situace v malých a středních podnicích. V loňském roce jsme půjčili přibližně 12 miliard eh, bankám pro malé a střední podniky. A co je zajímavé, že využití těchto fondů je také relativně rychlé. Druhá oblast, kterou chceme podpořit. Je to v konvergenčních regionech, to znamená, chceme navýšit naše aktivity v členských státech, kde se nacházejí tak, tyto takzvané konvergenční regiony. A třetí oblast je energetika, hlavně co se týče boje proti klimatickým změnám, což vysvětluje, že jsme hlavně zvýšili naše půjčky pro obnovitelné zdroje energie přibližně 4 miliardy euro v loňském roce a také co se týče energetické účinnosti. Dále pro oblast vědy a výzkumu v oblasti energetiky hlavně se snažíme snížit objem emisí CO2, eh, který je způsoben dopravou. Takže jsme zafinancovali na několik miliard vědecký program, který má být který má vytvořit motor, který bude produkovat mnohem méně emisí CO2. Čili naší prioritou jsou malé střední podniky, boj proti klimatickým změnám, konvergeční regiony. To jsou priority stanovené také radou a tam jsme právě zamířili naše dodatečné aktivity. V tomto kontextu vzniká určitá obava, kterou vyslovila paní Kraca, která se týká konkurenceschopnosti Evropské unie, naší ekonomiky. Z tohoto důvodu se snažíme zvýšit půjčky, které se zaměřují na tzv. znalostní ekonomiku, což je oblast inovací, výzkumu, vývoje a také šíření nové technologie. Nyní bych odpověděl paní Deli, ano, máte pravdu nemůžeme zafinancovat vše pomocí půjček, v některých eh, případech musíme poskytnout také kapitál a to jsou ty případy Jessica. Jessica máte členský stát nebo region, který eh, může využít částečně strukturálních fondů, aby vytvořil fond, který právě poskytne základní kapitál, pomocí kterého se zafinancuje, pochopitelně pomocí půjček také. Otázka oblast inovací. Děkuji a nyní má slovo pan Matula, prosím. Děkuji, paní předsedající. Pane prezidente, vážení kolegové, eh, já mohu potvrdit to, co jste říkal. Eh, ta čtyři je eh, byla ve východních zemích a samozřejmě i v mé zemi opravdovým úspěchem. Jaspers například. Tam jsme eh, mohli eh, podpořit opravdu velmi vyzrálé projekty, které byly potom eh, podporovány v Evropskou unii, zejména v oblasti hospodaření s vodou či čističek odpadních vod na základě tohoto úspěchu mohu říci, že, a to platí i pro ostatní nástroje, zejména pro eh, nástroje nebo projekty v oblasti technické podpory. Minulý týden eh, to byl u nás zelený týden a já jsem ve svém vlastní zemi představoval eh, Elenu. A Elena ehm, přináší velké možnosti technické podpory Každopádně eh, zejména pro, pro obory, které jsou eh, velkou výzvou nebo čelí velkým výzvám eh, a budou čelit i v budoucnosti, obnovitelné zdroje energie, doprava například. Myslíte si, že těch 15 milionů eur, které jsou vyčleněny na podporu těchto projektů, že je to dostatek, neměly by být v budoucnosti navýšeny právě proto, že o tyto projekty je velký zájem? Děkuji. Uh, if I could just add to, the question also, um, some... Takže já bych ještě něco přidala k této otázce z vlastní zkušenosti. Souhlasím s zcela s tím, co Lambert nadnesl a na co jste vy reagoval, že velmi často finanční nařízení a pravidla eh, pro eh, veřejné pořizování ve většině členských států a na úrovni Evropské unie eh, byly vlastně velkou překážkou, bariérou a podkopávaly důvěru. A vzhledem k tomu, že se blížíme k schválení nového finančního nařízení na úrovni komise a pak budeme mít nové finanční nařízení pro nové finanční období, eh, budete ochoten spolupracovat s komisí. My bychom též chtěli přispět už eh, v počátcích eh, k této práci, abychom se dopracovali k něčemu jednoduššímu, co nám umožní eh, lépe využívat těchto fondů a řešit exitové strategie z krize a tak dále. Takže jde o to skutečně se dopracovat k něčemu snažšímu, jednoduššímu. Možná, že by to ani nemuselo být nové finanční nařízení. A druhá otázka, zdali vy společně s EIF zdali jste připraveni v budoucnosti rozšiřovat své nasazení nebo angažmá v tomto typu nástrojů, anebo se domníváte, že jste již dosáhli vrcholu svých kapacit eh, z hlediska eh, teda financování a finančních možností bank, anebo se domníváte, že byste ještě mohli postoupit dál také tváří v tvář ehm, novým možnostem, eh, které otevírá Lisabonská smlouva pro eh, místní iniciativy. Je zde ta výzva vlastně sestoupit na subnárodní úroveň, místní úroveň. Takže jaká je vaše vize úlohy banky v kontextu těchto nových trendů? v Evropě. Děkuji vám za otázky. Za prvé, panu Matulovi mohu skutečně potvrdit to, co řekl, že skutečně v Rumunsku jsme s Jaspersem pomohli Rumunsku připravit důležité projekty, zejména v oblasti životního prostředí, vody, kanalizace a tak dále. Dále jste se ptal, zdali Elena by mohla být navýšena. Ano, e, souhlasíme s 50 miliony eur. Komise by ráda byla navrhla více, ale opět je to otázka vlastně toho jednoletého charakteru rozpočtu. Komise nám řekla, můžete si být e, jist, jistí, že to obnovíme příští rok, ale nemáme zde právní jistotu, že tomu tak bude. V tomto případě to není skutečný problém, protože se jedná pouze o technickou pomoc, kterou eh, můžete opakovat. Je to více problém, když se angažujete například v rámci takzvaného equity fondu. Tady potřebujete mít, eh, mít eh, jistotu po delší dobu ale dobře, my doufáme, že bude eh, možno pokračovat eh, s Elenou, protože zaznamenáváme velký zájem eh, měst po celé Evropě o takovýto typ programu. Paní předsedkyně, vy jste se ptala, zdali bychom mohli dělat ještě víc já bych řekl, že s Jaspersem eh, jsme skutečně dosáhli té naší oběžní rychlosti nebo oběhové rychlosti a dosáhli jsme teda našich limitů a domníváme se, že to skutečně usnadní eh, dobré využívání strukturálních fondů. Takže myslím, že v tomto programu Jaspers mm, budeme pokračovat. Pokud jde o Jeremy a Jessiku. To je něco poměrně nového a také se to obtížněji provádí, ale Máme nyní již několik dobrých příkladů i několik méně dobrých, ale některé jsou výborné a myslím, že z toho můžeme využít, vyu, vyvodit určité poučení a v příští finanční perspektivě doufejme, budeme moci pokračovat s tímto typem eh, nástrojů. Eh, a nakonec eh, Jasmin O tomto programu se v této chvíli diskutuje ve světle nového návrhu ze strany DG Zaměstnanost. Tam chtějí totiž zahájit novou iniciativu pro mikrofinancování a nyní zkoumáme, zdali lze, lze propojit oboje, totiž mikrofinancování není všelékem, ale chceme-li dosáhnout nebo oslovit i ty nejmenší podniky, tak potřebujeme na to specifický nástroj, protože my se nedopracujeme k těm nejmenším, těmi obvyklými Eh, půjčkami, bankovními půjčkami určenými malým a středně velkým podnikům. Potřebujeme teda tady samostatný specifický nástroj, abychom jim mohli poskytovat jak technickou eh, pomoc, a mm, to je obsaženo v programu Jasmin, ale také s financováním mikrofinančních institucí. Takže myslím, že můžeme v tomto ohledu spolupracovat a už jsme zahájili spolupráci se službami komise při přípravě příští finanční perspektivy. Ano, pan, pan Nisleroy. Několik slov k nové situaci. Parlament nyní může spolurozhodovat zejména o nástrojích a skutečně na mě zapůsobilo to, co jste říkal, že totiž eh, pracujete tak těsně s novou komisí a tak dále. Ale já se domnívám, že parlament eh, záhy zahájí slyšení tady v našem výboru například o novém přístupu k soudržnosti, ke kohezi. A zajisté by bylo moudré, kdybyste se od prvopočátku eh, účastnil eh, eh, naší práce, nejenom teda práce komise, ale i naší práce, protože my máme vlastně eh, sdílené kompetence. Snad budete ochoten v příštím roce i v letos spolupracovat vlastně na slyšeních s námi. Pane prezidente, zaslechl jste nebo vyslechl jste pozvání či pobídku spolupracovat s námi. My jsme na stejné úrovni jako komise a rada, pokud jde o finanční perspektivu a spolurozhodování o ní, takže by bylo dobře se společně připravit na budoucnost a vzájemně se podporovat. A někdy mám dokonce pocit, že parlament je otevřenější inovacím. možná, že neseme méně přímé odpovědnosti a to nám tu situaci usnadňuje. Pokud nejsou další otázky nebo připomínky, tak bych chtěl jménem všech bych chtěla jménem všech poděkovat panu prezidentovi za to, že přijel do Bruselu a doufám, že budeme moci dále spolupracovat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 Vážení kolegové, ještě jeden eh, bod na programu, takže neodcházejte.